Kolegyně, kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Zahájíme hned naší schůzi. Milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové, srdečně vítejte na tomto prvním zasedání po ústavodárném zasedání výboru pro zemědělství v novém legislativním období od roku 2019 do roku 2024. E, máme tady několik formálních záležitostí, které musíme projít, než vstoupíme do našeho vlastního programu. Nejprve se to týká tedy přijetí pořadu jednání. Ne, uvidím-li nějakou námitku, bude pořád schválen, schválen. Tady ale paní Aguilera se hlásí. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem pouze proto, že je to první výbor, kde náš kolega eh, pan André Brafor zemřel, eh, chtěla jsem i říci pár slov, abychom si ho připomněli a eh, zdali to uznáte za hodné, ráda bych, aby náš výbor zaslal kondolenční dopis jeho rodině. Byl to mm, kolega z Portugalska, který bohužel zemřel a byl členem našeho výboru. Bohužel bez mikrofonu další připomínka. Zpravodajka. Děkuji mnohokrát, pravý pan předseda, děkuji vám, paní Aguilera. My eh, si hned eh, připomeneme pana Bradforda, je to mm, dokonce naplánováno v našem pořadu jednání. Ale než vstoupíme do jednotlivých bodů programu, dovolte mi, abych vám oznámil ještě několik záležitostí. Za prvé, dnešní zasedání výboru je webstreamováno. Co se týče tlumočení, eh, k dispozici jsou všechny jazyky, kromě estonštiny, eh, litevštiny, malštiny a galštiny všechny ostatní jazyky jsou dnes odpoledne k dispozici. A teď dovolte, abych vás informoval o tom, že Existuje takový uvítací balíček Agri, kde naleznete pár um, zdravic od generálního ředitele pro interní politiky z DG, generálního ředitelství IPOL tedy, a také seznam kontaktů Eh, na eh, členy sekretariátu, naleznete tam i další užitečné informace k našemu výboru pro zemědělství, jakož i informace o aktivitách, ke kterým zde docházelo od roku 2014 do roku 2019. Možná, že vás to bude zajímat. A eh, teď mi dovolte, abych eh, přistoupil k tomu smutnému bodu, eh, k tomu zemřelému kolegovi Bradfordovi. Pan kolega Amaro nás požádal o slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem kolega Andreje Bradforda a třeba, že eh, jsme z různých politických skupin, oba jsme portugalské, já jsem, a Portugal z Portugalska, eh, já jsem s ním eh, se setkával během volebních kampaní, hovořili jsme také o společné zemědělské politice a on je z nejzdálnější oblasti a proto byl jakoby přetorčen pro toto téma. Dovolte, abych vyslovil svou upřímnou lítost nad jeho umrtím a abych já zde vyjádřil to, co právě řekla moje kolegyně z výboru, že bychom měli mm, napsat rodině a také portugalské socialistické straně poslat kondolenční dopis. Děkuji vám. Děkuji, děkuji vám, pane kolego Amaro že jste nám připomněl kolegu Bradforda a teď bych vás všechny požádal, abyste povstali. Požádám vás o minutu ticha na uctění jeho památky. Vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní budeme pokračovat v našem pořadu a to je volba třetího místo předsedy či třetí místo předsedkyně. A paní Agila požádala o slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, eh, paní poslanci, za to, že mi dovolíte, abych hovořila v tomto okamžiku. Je důležité, abychom pracovali okamžitě a eh, s tímto úkolem jsem tady, abych hájela zájmy španělských i evropských zemědělců. Je nesmírně důležité, aby tento výbor konečně završil volbu místo předsedů, protože my čelíme obrovské výzvě v souvislosti se smlouvou s Mercosurem. My bychom tady dnes neměli hlasovat, ale měli bychom vy naslouchat především našim poslancům, našim zemědělcům, našim chovatelům a pěstitelům. A očekávám, eh, že tedy se nám podaří zvolit třetího místopředsedu, abychom konečně mohli zahájit s naší nezbytnou prací. Naší misí je hájit všechny zemědělce celé Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Paní Aguilar, hlásí se ještě někdo, než vstoupíme do volby? Paulo de Castro, prosím. Ano, pane předsedo, já jménem naší frakce Evropských demokratů, já bych rád prezentoval kandidaturu eh, kolegy Kláry Giliana místo, místo před, na pozici místo předsedy. Vielen Dank. Ähm, Děkuji vám mnohokrát. Paní kolegyně McIntyre. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Jak víte, tak tady máme různé návrhy na místo předsedy v rámci Dehontova systému, tak aby předsedové nejrůznějších výborů se dohodli zda tedy skupiny budou používat Dehontův systém a to tež se týká volby místo předsedu, ale máte-li důvěru v tento systém Dehontu, já vím, že hodně politických skupin důvěřuje tomuto systému, mělo by tam být také začleněna politická skupina SAD. A já bych tedy řekla, jak vy dobře víte, eh, třetí eh, návrh na místo předsedu je člen EKR a já bych tedy chtěla navrhnout paní Aguilar jako třetí místo předsedkyni. Děkuji vám, paní kolegyně McIntyre, než Teď tedy vstoupíme do volby. Eh, ještě se zeptám, zda je tady nějaká jiná kandidatura. Je tady nějaká další kandidatura? Není tomu tak? Takže teď musíme ještě vysvětlit určité formální záležitosti, abyste přesně věděli, jak se bude volit. A proto teď přejdu do angličtiny, ale paní Aguilera se chtěla ještě chopit slova. Ano. La palabra. Děkuji mnohokrát. Toto je moje druhé období volební kdy hájím zájmy zemědělců evropských a samozřejmě i španělských. A proto jsem chtěla kandidovat na toto místo třetí místo předsedkyně eh, abych mohla hájit zájmy i eh, našich kolegů. Já nemám vůbec žádný problém, osobní problém s nikým jiným, ale myslím si, že bychom měli také být zastoupeni v předsednictvu parlamentu i v předsednictvu výboru. A proto se za mou skupinu, eh, proto za mou skupinu přijímám kandidaturu na třetí místo předsedkyni. Děkuji mnohokrát. Takže teď několik formálních záležitostí, které vám přečtu v angličtině, abyste přesně věděli, jakým způsobem budeme postupovat. Drazí kolegové, Teď tedy eh, dovršíme volby předsednictva výboru Agri a přestoupíme k volbě našeho třetího a čtvrtého místo předsedy. Eh, možná, že budeme potřebovat hlasování elektronické. Proto bych chtěl požádat všechny členy a náhradníky, aby si zkontrolovali, zda mají sebou hlasovací kartičky. Je tady snad nějaký poslanec či poslankyně, kdo nemá tuto hlasovací kartičku sebou? Ano. E, náhradník za skupinu EPP by mohl nahradit paní Hedviky? Ano, ano. Dobře. Kolegové, nyní tedy přistoupíme k testovacímu hlasování, abychom si přeskoumali, zda náš systém elektronického hlasování funguje a to nám zároveň poskytne příležitost, abychom se ujistili, že skutečně všichni máme hlasovací kartičky. Okay, also wir haben um, ähm, 48... Äh, Takže máme tady 48 uh, äh, hlasovacích elektronických kartiček. 48 každý musí hlasovat. Je úplně jedno, jestli teď budete hlasovat zeleně, nebo bíle, nebo žlutě. Teď tam máme o jednoho navíc. Ano, teď tady máme za 48, ale hlasovalo 42, 43 kolegů. Prosím vás, stiskněte ten, to hlasovací tlačítko také. Ještě je tady nějaký kolega. Teď tady máme jednoho za nezařazené navíc. No, já jsem sám nehlasoval, děkuji za upozornění, pravý pan předseda, takže Teď tady máme jednoho kolegu z nezařazených eh, navíc. A teď je to v pořádku. Dobře. Máme 40 přítomných, 40 hlasovalo. Teď už je tady zase jeden navíc. Mohli by nezařazení mezi sebou tedy si vyjasnit, kteří dva z nich budou hlasovat? Prostě jenom tu kartičku vyměte. Dobře, takže teď můžeme ukončit hlasování. Takže v tom případě jsme teď schopni hlasovat. Mm, a teď čelíme jedné výzvě. Eh, dvě kandidátky mají takřka stejné jméno, takže je tady určité nebezpečí záměny. A proto požádám paní Aguilar z EKR, ta má tedy zelené tlačítko a kolegyně Aguilera z SAD má červené tlačítko, ano. Takže vás požádám, abychom nyní hlasovali. Zahajuji tedy hlasování. Ještě jedno. Paní kolegyně Aguilar, zelené tlačítko, kolegyně Aguilera, červené tlačítko. Ano, teď ukončuji hlasování. A výsledek je, že byla zvolena paní kolegyně Aguilar 27 hlasy proti 20, jeden hlas eh, zdrže, se zdržel. Srdečně blahopřeji. farà indicate, tiene che venire aquí. Yeah. Liebe Kolleginnen und Milé kolegyně, milí kolegové, a nyní můžeme přistoupit k volbě čtvrtého místo předsedy nebo místo předsedkyně. Jsou k tomu návrhy, paní kolegyně Müller. Pane předsedo, děkuji vám. Já navrhuji kolegyni Elzi Katajnen je již ve druhém volebním období ve výboru pro zemědělství a byli bychom rádi, kdybyste ji podpořili. Gibt es weitere Jsou ještě další kandidatury? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji kandidaturu mé kolegyně Maxa Pirmakas. Děkuji vám. Máme tedy dvě navržené kandidátky, paní Katajnen a paní Vakas. Jsou další kandidatury? Není tomu tak, ale paní Vakas se hlásí o slovo. Monsieur le président. Pane předsedo, pane místopředsedo, milí kolegové, milí poslanci, jsem kandidátka na čtvrtého místopředsedu v tomto výboru. Zemědělství není zrovna oblastí, která je mi úplně nejbližší, bylo mi to přiděleno. Já eh, vím, že zemědělství, díky zemědělství žije a žije díky tomu tisíce lidí. Já jsem vlastně eh, zemědělství se stýkám od 6 let díky mým rodičům. A já já eh, ráda zastoupím tedy tyto zemědělce ve středozemí a eh, v eh, zámoří. Já si budu přát, abych mohla pracovat s vámi v dobré schodě. Doufám, že vždycky najdeme kompromisní řešení, tak jak tomu bylo vždycky. A to všechno ve prospěch evropského zemědělství. Já vím, že jsem v politické straně společně s odboráři a já uh, vás žádám, abyste pro mě volili jakožto zeměděl, zastupce zemědělců, žen a a doufám, že budu moci zastupovat také ty kraje, které jsou pokládány za periferní v Evropské unii. A doufám, že budeme moci také podpořit smlouvy s těmito oblastmi. Já bych chtěla, aby eh, taky eh, aby byly respektované, respektovány i v těchto oblastech eh, práva, rovnosti a diversity. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám také, pane místopředsedo, za toto slovo. Děkuji. Děkuji, paní Pervakas, a nyní dávám slovo paní Katajnen. Děkuji vám, pane předsedo. Velice si vážím nominace ze strany kolegů. Je to velmi důležitá role a je to pro mě už druhé funkční období v tomto parlamentu a také druhé období ve výboru pro zemědělství. Já jsem studovala a také vyučovala v oblasti zemědělství a přírodních zdrojů. 11 let jsem působila jako poslankyně parlamentu a eh, pracovat v oblasti zemědělství a e, výroby potravin v Evropské unii je pro mě velká čest a těším se na spolupráci. Děkuji paní Katajnen a to znamená, že nyní můžeme opět přikročit k volbě a nyní opět v případě dvou kandidátek bude zvolena ta kandidátka, která získá většinu e, hlasů Eh, hlasujících poslanců. Opět si prosím připravte elektronické hlasovací kartičky a zelené tlačítko je pro paní Katajnen a červené pro paní Pěrvakas. A nyní zahajují hlasování. Ještě jednou opakuji, na zeleném tlačítku paní Katajnen a červeném paní Pěrvakas. A nyní končím hlasování. Zvolena byla paní kolegyně Katajnen. 29 hlasů pro, 9 hlasů proti a 9 poslanců se zdrželo. Srdečně vám blahopřeji. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Milé kolegyně, milí kolegové, můžeme tudíž pokračovat v našem pořadu jednání. Pravděpodobně budeme muset ještě několik minut čekat na pana komisaře, ještě jsem ho nezahlédl. Also wir müssen weiterhin auf den Kommissar Budeme muset ještě chvíli čekat na pana komisaře. Zatím přerušují schůzi. Ehm, důležité je ale, abyste se nerozcházeli, abychom mohli hned začít, jakmile dorazí pan komisař. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, zaujměte opět svá místa. Budeme hned pokračovat v naší schůzi. Srdečně Vítám mezi námi pana komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, pana Fila Hogena. Vítejte mezi námi, pane komisaři, ve výboru pro zemědělství. Myslím, že je dobrým zvykem v úvodu nového legislativního období um, usilovat o rozhovor eh, s komisařem pro zemědělství a je jasné, že máme před sebou eh, mnoha důležitá zemědělská témata, která ještě nejsou uzavřena a mm, která potřebují debatu, tuto debatu chceme dnes odpoledne s vámi vést. Jde především o návrh zemědělské reformy, ehm, tedy o návrh tří nařízení a také o eh, dohodu eh, s Mercosurem v zemědělském sektoru, zejména o dohodu, která byla 28. června po 20 letech eh, eh, dosažena uzavřena. A pokud nám to čas dovolí, tak jde ještě také o eh, dopady na dopady dohody o volném obchodu z Vietnamu na zemědělství. Současný stav reformy VTO a závěry skupiny na vysoké úrovni eh, pro cukr. Pane komisaři, já vám nyní uděluji slovo. A pro nové kolegy mezi námi, než udělím panu komisaři slovo eh, k postupu, Pan komisař nyní pronese svůj projev, pak eh, navážeme projevy sedmi koordinátorů, kteří budou mít dvě minuty čas a já budu se snažit, aby tento časový limit dodržovali. Pak odpoví pan komisař na otázky a pak opět naváží další kolegové eh, s otázkami, eh, na které budou mít vždy po jedné minutě. Nyní má slovo pan komisař. Děkuji, pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové. Děkuji za eh, pozvání na dnešní odpoledne, děkuji za příležitost eh, přijít eh, tak záhy po ustavení vašeho výboru pro zemědělství a chci vám všem poblahopřát k Eh, novému zvolení či opětovnému zvolení a zejména vám, pane předsedo, a vašim místopředsedům chci eh, poblahopřát a také samozřejmě příslušným koordinátorům. Těším se na těsnou spolupráci s vámi v, ku prospěchu našich zemědělců. Pane předsedo, především chci vyjádřit eh, soustrast pozůstalým rodině vašeho kolegy který eh, zesnul. Eh, neznal jsem ho, ale eh, přesto je mi to velmi líto, že zesnul tak záhy. Pokud jde o výbor, vidím tady mnoho nových tváří, ale zaznamenávám i mnoho známých tváří a znamená to, že budeme pokračovat v nastoupené cestě. A ostatně je dobré vidět eh, tuto směs eh, starých zkušeností a také eh, nových podnětů. My jsme učinili v uplynulé době mnoho pokroku. Museli jsme čelit ruskému embargu a důsledků téhož. Ehm, my jsme také zaznamenali pokroky v reformě. Ehm, byla to také zásluha mého ehm, předchůdce, pana eh, Čološe. Eh, dále jsme zaznamenali mnoho nových směrnicí, například směrnici o férových obchodních eh, praktik. Tady se vyznamenal pan De Castro a další členové. A Díky práci tohoto výboru se nám podařilo usnadnit životy našim zemědělcům a také občanům. Směrnice o férových obchodních praktikách například byla poprvé eh, zavedena eh, s cílem zajistit férovou eh, férový řetězec, potravinový řetězec a zásobování a také na ochranu eh, zemědělců. Takže, jak říkáte, pane předsedo, nebudu schopen pokryt všechna témata, ale pokusím se pokryt alespoň eh, ta aktuální témata, který musíme čelit my a naši eh, zemědělci. Dnešní eh, zemědělská politika je politikou ekologickou, zemědělskou a sociální. A mm, my máme velmi konkurenceschopný sektor. Zajišťujeme potraviny pro obrovské množství obyvatelstva máme obchodní eh, přebytek ve výši 37 eh, milionů miliard eur. Asi 50 eh, země, nebo 50 když k tomu přidáme lesy, se využívá zemědělsky. Asi um, polovina Evropanů se uh, věnuje um, um, tomuto sektoru. Politika budoucnosti bude muset uh, zajistit uh, udržitelnost a životaschopnost tohoto sektoru a také konkurenceschopnost a odolnost před riziky a e, ekologickými výzvami a e, to bude muset, a to znamená, že budeme muset čerpat potenciál nových technologií. Takže naše politika e, se bude muset také postarat o další pokolení mladých zemědělců a také budeme muset dále rozvíjet integraci ekologických a klimatických eh, úvah. Budeme muset zlepšovat kvalitu vody, zachovat eh, biodiverzitu, přizpůsobovat se klimatickým změnám a mm, eh, také budeme muset eh, zajišťovat eh, potenciál výroby potravin eh, do budoucna. Hovoříme také o agendě zdravého života a také očekávání společnosti, jako eh, například pohoda zvířat, rezistence eh, vůči antibiotikám a tak dále. To znamená, zemědělci musí být součástí našeho řešení. V letech 2019 eh, nebo až 2025, to je vlastně další finanční období, tomu budeme muset učinit zadost. Budeme muset také naplňovat cíl klimaticky neutrální Evropy. Minulý týden paní von der Leyen zdůraznila také roli zemědělců eh, v tomto eh, evropském zeleném údělu a zdůraznila také mm, cíle, které eh, chce naplnit do roku 2030 společná zemědělská politika se bude muset také snažit o ochranu eh, venkova, bude ale současně muset vytvářet nová pracovní místa a eh, bude muset řešit i eh, vznikající sociální potřeby a požadavky. Pokud jde o víceletý finanční rámec, komise v loni učinila návrh a vzhledem tedy k okolnostem, k kdy tento návrh učinila, totiž eh, Brexitu. Je to eh, dobré východisko. Je to návrh, který zajistí, aby eh, zemědělská politika sehrávala ehm, plnou nebo důležitou roli v řešení mm, výzev, mm, jimž ehm, zemědělci čelí 96% stávajícího rozpočtu na stávající programovací období musí zůstat zachováno, ale samozřejmě je na spoluzákonodácích, aby rozhodli, zda Eh, to nenavýšíme. Takže eh, jedná se o 365 miliard eur a 10 miliard eh, navíc bude určeno na vývoj a výzkum a také na modernizaci zemědělství. Vím, že mnozí z vás Eh, řeknou, že bychom měli mít plně financovanou společnou zemědělskou politiku. Já se těším na jednání mezi radou a parlament o, o tom, jak dosáhnout tohoto cíle. Je na členských státech a parlament rozhodnout, zdali přijmout nebo modifikovat návrh komise. Pokud dospějeme ke konsenzu o navýšení financování zemědělských zemědělství, tak eh, komise samozřejmě to uvítá. Eh, finské předsednictví učinilo několik eh, tedy priorit v rámci, a jednou z nich je dosažení více to finančního rámce. Je to obtížný úkol, ale také cíl, aby farmáři měli k dispozici určitou jistotu a předpovídatelnost do budoucna. Je to nezbytné a doufám, že toho dosáhneme ještě před eh, koncem letošního roku. Pane předsedo, před volbami výbor hlasoval o návrh komise eh, k budoucnosti společné zemědělské politiky. Vím, že o tom eh, toho času diskutujete. Nechci se do té diskuse eh, zapojovat, ale vím, eh, že budete stavět na práci, kterou jste již odvedli a sice kterou odvedli velmi dobře tři eh, vaši zpravodajové. V rámci přípravy eh, našich návrhů budeme vycházet z těch 96% předchozího rozpočtu. Tenkrát jsme měli jasný plán modernizovat naši politiku a konkrétní plány zlepšit také nebo vylepšit naše klimatické ambice. Když víceletý finanční rámec vstoupí do finálního rozhodování, doufám ještě letos, tak šéfové státu a vlád budou chtít znát důvody tohoto výboru nebo ostatních pro další navíže, navýšení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku a e, využití e, toho navýšení. Proto chci říct, že je důležité, aby tento výbor byl schopen ukázat lidem e, kolem jednacího stolu, Eh, eh, jaké ty důvody a dobré důvody jsou, jaké jsou účely toho navýšení. A když pak parlament a rada přijme rozhodnutí o eh, návrhu, tak přistoupíme k trialogu a komise k tomu určitě přistoupí s otevřenou myslí a konstruktivně. politická dohoda mezi Evropskou unii a zeměmi Mercosuru, Brazílii, Argentinou, Paraguajem a Uruguayem byla dosažena po 20 letech. Jsem spokojen, že tato dohoda je vyvážená a také komplexní a ambiciozní a mm, zcela akceptují, že je výzvou pro některé, některá zemědělská odvětví, ale my jsme také Eh, některé příležitosti eh, vylepšili v některých odvětvích, například vinařství, eh, mlékárenský průmysl a tak dále. Také jsme uzavřeli několik dílčích dohod, například s Japonskem, Vietnamem a dalšími. A to také vylepšilo šance našich zemědělců. Ostatně slovo Mercosur vyvolávalo určité konotace eh, v našem slovníku, které nebyly vždy eh, pozitivní. Naším cílem je minimalizovat eh, výzvy a maximalizovat ehm, výhody. V tomto smyslu komise ehm, udělala, co mohla pokud je o prosazování svých zájmů. A tyto zájmy byly zajištěny díky mandátu, které nám dala Rada a parlament. Jedná se zejména o hovězí, o cukr a další Ehm, jedná se také o segmentaci produktů, o eh, ochranné doložky a eh, tak dále. A také o balík finanční podpory. Toto vše bylo zavedeno do takovéto dohody poprvé v historii. A eh, znamená to také snížení celních tarifů pro vývozce. A zároveň je to dohoda, která bude chránit 349 eh, z ochranných zeměpisných označení. Eh, počínaje vysoce kvalitními produkty. Eh, mm, slyšel jsem, že těch 349 zemědělských značek je skutečně chráněno. A máme tady několik výjimek, které jsou předmětem specifické pře, eh, specifického řešení sporu. Eh, bylo třeba také učinit určité ústupky, eh, v, co se týče hovězího drůbeže a cukru. Ale co to znamená? Přístup na evropský trh byl umožněn v přísně kontrolovaným způsobem. A také, aby se dostatečně chránili evropští zemědělci. Budou tady postupně implementovány v šesti různých vývojových stádiích zvířat. A Pomůže to chránit naše citlivé sektory a zároveň tady máme systém bilaterálních bezpečnostních doložek, které umožní zavedení dočasných opatření v případě vyskytnutí se neočekávaného dovozu, který by znamenal poranění či poškození tuzemského trhu. A to je poprvé, co se nám podařilo dosáhnout něčeho takového v dohodě o volném obchodu. A protože doteď to bylo plně liberalizováno. A jeden specifický prvek v dohodě je, že jsme zabezpečili, že tarifní kurz bude zaručen na základě licencí udělovaných. To znamená, že my budeme moci kontrolovat ty toky dovozu do Evropy a to bychom neměli podceňovat. A kromě toho Evropská komise chce uvolnit balíček jedné miliardy eur výlučně pro zemědělský sektor pro případ, že by došlo ke zkreslení nebo deformaci trhu. A umožní to opatření, eh, které jsou k dispozici organizacím společného trhu a máme nezbytné nástroje v rámci společné zemědělské politiky, abychom reagovali v případě, že to bude nezbytné. Tak tomu bylo v roce 2015 a také v roce 2016. Co se týče výlučnosti v zemědělské energetickém sektoru je poprvé, co takovýto eh, balíček ochrany byl dohodnut pro tento sektor. A také se jedná o posilování našich sanitárních standardů, které zatím v Latinské Americe nejsou. Eh, dohoda potvrzuje, že je třeba prosazovat naši zásadu a nemáme tady žádnou změnu pro naše pravidla, protože veškerý dovoz do Evropské unie musí splňovat naše vnitroevropské normy. Komise také zlepšuje tímto také standard pro potravinovou bezpečnost v samotných zemích Mercosuru. A máme tady stoprocentní kontroly. Namátk, potom máme i namátkové kontroly. Vaše členské státy to dělají, dokonce i váš, pane Hojzlingu. E, a to není poprvé, že je tady taková narážka, že Evropská unie aplikuje nižší standardy pro dovoz z zemí Mercosuru. No, e, toto bylo vytvořeno na základě e, falešné informace. Pojďme se podívat na ty konkrétní případy. Pojďme se podívat na Brazílii. Pouze určité regiony z Brazílie mohou vyvážet své produkty Hlavní region pro pěstování hovězího je na jihu. A jak víte, vy, kteří tedy snad se vyznáte v, země, eh, v zeměpisu, tak se to jenom eh, méně než jedním procentem eh, týká oblasti amazonského pralesa. A to, co se tam děje, tyto aktivity byly také zlepšeny díky normám Evropské unie. Máme tedy zaručen dobrý dovoz. Všechno musí být pod kontrolou a Máme tady dezignovaná místa pro kontrolu dováženého zboží. Máme tady i eh, kontroly nejenom jaksi informační, ale přímo také hmotné. A diskuse o Mercosuru, tedy v tomto ohledu eh, se nezakládá na faktických zkušenostech a vybere se nějaká dezinformace. Byly tady vyjadřovány určité obavy, ale dohoda se zakládá na eh, tom zásadu, na té zásadě, že je třeba chránit životné, životní prostředí a máme tady také zakotven způsob řešení sporů v případě nedodržení článku. Je tedy třeba upozornit na to, že musíme posílit spolupráci i v oblasti ochrany životního prostředí na obou stranách za respektování národních závazků v oblasti klimatických změn. Ku příkladu, eh, brazilský příspěvek k pařížské dohodě zahrnuje 0 emisí v roce 2050 také eh, zastav, eh, v roce 2030 eh, skončit s deforestací amazonského pralosa a také zavést trvale udržitelný způsob. A to je to, co vlastně Evropská unie podporuje se svými partnery při uzavírání tohoto typu dohod bude třeba, aby Evropský parlament ratifikoval tuto dohodu a samozřejmě je třeba eh, také vymítit ty obavy, které tady ještě existují. Je třeba se na to přesně podívat a samozřejmě služby našeho generálního ředitelství a jsou vám plně k dispozici my také necháme vypracovat ještě studii dopadu, která se bude zaobírat dopadem této dohody a zároveň eh, asi šest dalších dohod o volném obchodu, včetně Větnamu, Singapuru a Japonska. Samozřejmě, teď jsem nemohl reagovat na celou tu komplexnost obav, které byly v souvislosti s dohodou s Mercosurem vyjádřeny, ale samozřejmě v tom budeme pokračovat a musí to dělat i členské státy. Ale Budete-li mít specifické otázky k této komplexní detailní záležitosti, velice rád eh, vám v pomohu, stejně tak jako všichni zaměstnanci mého generálního ředitelství k Větnamu. Nedávno eh, jste mě požádal, abych něco řekl k této dohodě o ochraně investic mezi tedy Větnamem a Evropskou unii. Toto je velice ctižádostivá dohoda o volném dohodu s, do, a pardon, <laughs> dohoda o volném obchodu s rozvojovou zemí a cílem Evropské unie je dosáhnout tyto dohody také postupně se všemi zeměmi ASEANu, což umožní také práci pro 90 milionů obyvatel ve Větnamu. A e, zatím tedy podle našeho odhadu dopad bude velice pozitivní s ohledem na liberalizaci trhu, otevření se pro dovoz drůbeže, hovězího masa. Plná liberalizace by měla nastat zhruba po sedmi letech. Zatím máme kolem 55% v těch předchozích dohodách eh, maso, eh, obchod s vepřovým masem by měl být plně eh, liberalizován za 9 let a další produkty také v rámci tak 3, 7 až 9 let. A máme tady i některé citlivé oblasti, jako rýže, houby, česnek. 169 evropských produktů bude chráněno před imitacemi na větnamském trhu, tedy evropských produktů eh, zboží eh, nebo produkty chráněného zeměpisného původu. Je třeba tedy chránit tuto tradici evropských zemědělců a malých a středně velkých zemědělských firm. A pro vás tedy je to dobrá zpráva, protože tyto smlouvy jako smlouva s Větnamem, tedy dohody, vám umožní také rozšíření vašeho obchodu. Také jste mi řekl, abych krátce okomentoval, jak to vypadá s jednáním VTO. V současné době probíhají tato vyjednávání v Ženevě, protože se jedná o vyjednávání e, také určitých záležitostí ze strany nečlenů VTO e, s ohledem na aktuální situaci ve Spojených státech. Komise je přesvědčena, že musíme posílit systém a ne ho celý zbourat, protože to, tento systém podporuje naše farmáře. Je třeba, abychom zachovali silná pravidla, přísná pravidla v tomto mnohostranném zemědělském obchodě protože víme, že unilaterální eh, opatření mohou poškodit celý sektor, jako tomu bylo nedávno v případě Španělska. Eh, co se týče VTU máme tady také projednávání například o finanční podpoře v rámci rybolovu a tak dále. Některé země se snaží pokročit v pokročení podpory, zejména pro zemědělce. Měli bychom na to tedy hledět, na tato jednání Ženavě, jako na příležitost a nikoliv jako na hrozbu. Protože si uvědomujeme, že máme dostatečně velký manévrovací prostor, abychom chránili naši zemědělskou politiku a také to budeme činit. A e, budeme samozřejmě zohledňovat to, co se děje v Číně, v Indii a v USA, kteří v šest, e, dali v nedávné době 16 milionů dolarů pro zemědělce. E, v případě apelačního orgánu a řešení problémů. Ale systém řešení sporů by měl být završen koncem tohoto roku je tam zatím jenom jeden člen, ale potřebujeme tří člené fórum pro rozhodování. Eh, zatím tedy ve VTO je řada eh, vyjednávání blokována, protože tam je třeba rozhodovat jenom určitou poměrnou většinou. Ale eh, Další výsledek uvidíme na minister, setkání na ministerské úrovni v červnu roce 2020. Takže já jsem se snažil tady velice rychle projít ty nejdůležitější otázky v době, kterou jste mi dali k dispozici, ale samozřejmě velice rád odpovím na vaše otázky. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane komisaři za váš eh, rozsáhlý eh, impulzivní podnětný eh, projev a za zodpovězení všech témat, která jsme nastolili. Přesto mám dojem, že když jsem pohledl poslancům do tváří, alespoň některým, takže budeme muset ještě mnohé přesvědčovat. Nyní dávám slovo jim. Ostatně chcem přivítat hosty Pabla de Castra. Je to skupina hostů eh, italské Konfederace zemědělců. Doufám, že jsem to eh, alespoň částečně správně vyslovil. Vítejte v našem výboru pro zemědělství. A nyní můžeme eh, zahájit naše kolečko otázek ze strany koordinátorů. První eh, má slovo pan Herbert Dorfman. Děkuji, pane předsedo, a srdečně vítejte mezi námi, pane komisaři. Eh, jménem eh, mé frakce mám velkou radost, že již eh, nyní přicházíte mezi nás a že opět pokračujete, navazujete na dialog, který s námi vedete již pět let. Dotkl jste se celé řady témat. Já v krátkosti zmíním pouze dvě, dva nebo tři to nejdůležitější pro nás je zajisté reforma společné zemědělské politiky. Jak jste připomenul, eh, v uplynulém legislativním období jsme již přivodili eh, rozhodnutí eh, k vašim návrhům a na mm, tato rozhodnutí bychom chtěli dále navázat, ovšem musíme zjistit, jak vyhovět, jak je sladit s názory a návrhy našich nových kolegů protože eh, to konečné rozhodnutí samozřejmě eh, si musíme zodpovědět všichni dohromady a musíme eh, to umět zargumentovat i tváří tvář našim zemědělcům. Ehm, já se domnívám, že bychom ještě jednou měli s vládami našich členských států učinit vše proto, aby navržená krácení nebyla zrealizována. Především pokud je o krácení v oblasti druhého pilíře, tedy společné zemědělské politiky a rozvoje venkova, mám velké starosti. Myslím, že v některých regionech to povede k velkým problémům. Myslím, že eh, vámi zmíněný fond v oblasti fond eh, vývoje a výzkumu 10 miliard eh, eur byl zatím ještě málo zohledněn a je velmi důležitý k Mercosuru. Myslím, že tady bude panovat méně nadšení, než jste to naznačil. Mnoho zemědělců v Evropě je zneklidněno touto dohodou, protože mm, jsou tím dotčené určité oblasti, určité sektory a myslím, že bychom dnes měli krátce diskutovat i situaci ve Spojeném království. Brexit je přede dveřmi a to samozřejmě se bude dotýkat i situací zemědělců v Velké Británii, ale i v e, Evropě. Děkuji. Kolega Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane komisaři. E, velice rád vás zde opět vidím. I pana komisaře Hogana a děkuji za jeho úvodní řeč, kde vidíte, vytyčil hlavní cíle eh, našeho výboru a hovořil i o tom, co bylo předmětem jednání minulého, minulé legislativy, tam hlavně tam, kde se jedná o omnibus, o to zařízení. Co se týče společné zemědělské politiky, tak samozřejmě náš výbor se bude muset eh, zabývat eh, velice důležitým tématem pro budoucnost našich zemědělců. Je to téma, jak vy dobře víte, má mnohé kritické body a já neskrývám, že naše frakce v naší frakci eh, je i mm, kdo, kdo touží a kdo sní o jiné politice zemědělské, ale samozřejmě nechceme hodit do moře veškerou práci, kterou jsme až do posud vykonali, ale jistě je třeba se zamyslet. Je třeba se zamyslet nad rozpočtem, je třeba eh, Samozřejmě nemáme ještě jistotu ohledně rozpočtu, takže je velice těžké uvažovat o nějaké reformě společné městské podniky. Nevíme, jestli bude Brexit, nevíme, jaký dopad bude mít tento Brexit na rozpočet. My všichni víme, že eh, je, to bude velice podstatné. K tomu Mercosuru. Já sdílím to, co říká eh, kolega předcházející. Je tady spousta kritických bodů. My jsme ani nepochopili, proč se tak urychlilo všechno ke konci té legislativy, i protože vlastně nedošlo k nějaké diskuze tady v parlamentu. Eh, diskuze, která bude muset proběhnout a bude tady v tomto výboru, abychom měli jasnější představu o tom, jaký dopad tato dohoda bude mít na naše zemědělce. A nakonec, pane komisaři, vzhledem k tomu, že se nám jistě nepodaří dotáhnout tu reformu do roku 2020, tak se mi zdá, že eh, by bylo potřeba nějakého přechodného eh, nařízení, které eh, by mohlo zajistit naše zemědělce. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Miller. Pane komisaři, děkuji eh, za eh, váš projev a také za mm, jasnou odpovědnost postavit se za zemědělství v Evropě. V evropských dohodách eh, se jasně praví, že jistota, eh, potravinová bezpečnost musí být eh, zajištěna a to musí hrát důležitou roli i v budoucnu. Ekologická politika a zemědělská politika musí být sladěné, ale já říkám zcela důrazně, že i sociální politika hraje roli na venkově, eh, protože to pro mě znamená udržitelnost eh, v žité podobě. My všichni chceme spolupracovat eh, na těch tří velkých tématech společné zemědělské politiky. Já budu v v této oblasti spravodajkou. Ostatně víme, že eh, na radě eh, toto téma nepostupuje dost rychle a ani financování. Proto se přímo mm, táži, kdy bude eh, přijat ta úprava o přechodu, takzvané transition rule, kdy ji předložíte a jak dlouho pak má trvat, protože se domníváme, eh, že musíme pracovat souběžně, protože ten, kdo umí posoudit situaci realisticky, eh, ví, že nová společná zemědělská politika nemůže být nastartována před rokem 2023. My musíme umět plánovat, my musíme umět předvídat a máme tady eh, poměr compliance to performance, to znamená dodržování pravidel ve vztahu eh, k výkonnosti. 99 tisíc tun, to je ano jedno procento, pokud jde o dodávky Eh, zemědělských produktů, zejména dobytka, eh, který se týká eh, dovozu do Brazílie. Nicméně zemědělci v mé zemi jsou velmi frustrováni z veřejných debat a pak také jsou velmi frustrováni ze všech těch klimatických výzev, jimž nyní musí čelit. Děkuji, pan kolega Heusling. Je to hezké, pane komisaři, že jste opět zde. Já mám za to, že byste v podstatě měl předložit přepracovanou verzi reformy společné zemědělské politiky. Víte, že existuje zpráva Rady pro biodiverzitu, eh, která se snižuje. K tomu přispívá i stávající forma zemědělství. Eh, vyostřuje se i klimatická změna a podle vaší zprávy ale bychom měli postupovat eh, dál, tak jako doposud. Platby se budou vyplácet nadále na základě ploch a sice opět těm největším. To už není uh, aktuální politika, politika odpovídající době. Měl byste se zamyslet, zdali nestáhnout tento návrh a nepřepracovat jej. A k tomu ještě mm, přibyla dohoda eh, s Mercosurem. Uh, a je to horší, než jsme se obávali, ač jste to původně popírali. A k tomu se přidružili ještě kvóty na drůbeží maso vy říkáte, bude to 33 eh, tisíc tun. My jsme ale uzavřeli dohodu také s Kanadou, s USA. Evropský eh, trh eh, s masem bude za chvíli na kolenou. Vy to znáte z vlastní země, byl jste za to tvrdě kritizován a nyní říkáte, že se postaráme o dodržování pařížské klimatické dohody a že v Brazílii nedochází k ilegálnímu odlesňování. To je přece vtip, vždyť to víte. Zajisté jste viděl čísla z loňského roku a zajisté víte, že ilegální odlesňování se nyní legalizuje a že pan Bolsonaro předevčírem řekl, že Evropané by se neměli mísit do naší politiky. Je to přece naše, jsou to přece naše lesy, řekl Bolsonaro. A s ním eh, děláte politiku, to je přece skandální. Když nás obhajujete a když obhajujete své návrhy a říkáte, že nyní Evropané mohou eh, vyvážet více eh, čokolády, tak to je sice fajn, ale my z toho nic nebudeme mít. Jsme obětí politiky, které jde o to prodávat více průmyslového zboží a naše zemědělství je vyprodáváno. Když to obhajujete a říkáte, že je to dobře, tak nám eh, řeknete, řekněte, proč vlastně vyplácíte jednu miliardu eur jako vyrovnání. Děkuji. Pan kolega David. jsem ujištěn, že mohu mluvit česky, takže budu mluvit česky. Současná zemědělská politika Evropské unie prohloubila nerovnováhu a v řadě eh, komodit eh, vedla k úpadku zemědělské výroby a tak odsunula zemědělství a rozvoj venkova na vedlejší kolej. Zemědělské komodity mají pro jednotlivé země strategický význam eh, a týkají se národní bezpečnosti a sociálního rozvoje na venkově. Viděl jsem v Řecku, v Itálii, ale také třeba v Lotyšsku Eh, obce, které zanikly a kolem nich půdu ležící ladem, aniž by se změnil profil hospodaření na této půdě, například na pastviny, nebo došlo k zalesnění, došlo prostě jen k zaplevelení. V České republice eh, došlo za 30 let k poklesu zaměstnanosti v zemědělství ze 400 tisíc na 100 tisíc jistě z části je zvýšením produktivity práce, ale hlavně v důsledku hlubokého úpadku živočišné výroby. Deformace zemědělství prostřednictvím dotací a cen vedla a vede k degradaci půdy, kde se snižuje podíl humusu, což tragicky prohlubuje důsledky sucha. Touha po rychlém zisku vítězí nad odpovědným a racionálním přístupem k hospodaření na venkově. Dohoda s Mercosurem nepříznivý vývoj v evropském zemědělství jen prohloubí. Není to příležitost, je to hrozba. Máme zkušenosti s dosavadním vývojem. Proto budeme velmi obezřetní a kritičtí a nenecháme si vnutit změny, které naši situaci zhorší. Otázky nemám. Vielen Dank. Und als letzter Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji, že jste dnes zde. Já jsem se posunula dozadu. Skutečně jsem si užívala pracovat v tomto eh, výboru a myslím, že jsme dosáhli mnohé. Vy jste leco zmínil, ale jako osoba která vždy hájila malé farmy a malé podniky. Jsem byla zejména hrdá na naší směrnici o eh, neférových obchodních praktikách. To byl velký krok vpřed. Faktem je, že mnoho farmářů eh, mají malé podniky a eh, minimalizace zátěže pro ně je nezbytné. Marže v zemědělství jsou malé a náklady navíc ohrožují přežití mnoho mnohých malých eh, zemědělských podniků. Technologický pokrok v zemědělství eh, může samozřejmě učinit zemědělství produktivnější a udržitelnější. Já se domnívám, že Evropská unie by měla být mm, eh, vůdčí v eh, technologiích v zemědělství, pokud jde o udržitelnost. Ale musíme zajistit, aby výhody technologií a inovací byly k dispozici všem farmářům, ať už jsou malí, velcí, konvenční, organičtí nebo jiní jiní. Myslím, že je velmi důležité, aby eh, agrotechnologická řešení fungovaly pro malé i eh, velké zemědělce. Otázkou tedy je, eh, jak máme jak tedy učinit pokrok v technologiích zemědělství v zájmu udržitelnosti? Jak učinit pokrok v tomto ohledu co nejlépe a nejrychleji během nadcházejícího funkčního období? Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo kolega Flanagan. Děkuji za vaši návštěvu. A děkuji také za vaši předpověď nedávno, když jste řekl, že budu asi hrát golf v příštím období. Ukázalo se, že to není pravda. Já jsem se nedávno ptal eh, eh, komise, k čemu eh, je 15 milionů eur eh, mm, daňových eh, poplatků. Obnova výroby je jedna možnost a to je něco, co si mm, nikdo nepřeje. Ne, může to také být um, um, obnova zemědělské technologie. Nyní slyšíme, že jste uzavřeli dohodu s Mercosurem, uh, abychom uh, dováželi hovězí. Dnes byl zvolen Boris Johnson jako lídr konzervativní strany uh, a zanedlouho se stane premiérem Spojeného království. Jak víte, pane komisaři, Irsko vyváží obrovské množství uh, Eh, zemědělských produktů do Spojeného království. Když eh, dojde k Brexitu, tak eh, v Irsku propukne Armagedon. Když tedy Irsko nebude mít přístup k nejdůležitějšímu trhu, a když farmáři nebo chovatele eh, hovězího dobytka eh, budou ohroženi, co pro ně uděláte? Někdo se mě zeptal, jed, proč eh, jeden týden nabízíte 15 milionů eur uh, irským farmářům uh, v podobě nějakého uh, pojištění a druhý týden dopouštíte, abychom um, tedy naše zemědělství uh, zcela uh, zhuntovali? Děkuji, tím jsme ukončili kolečko našich dotazů. Já bych eh, nyní požádal pana komisaře, aby eh, zodpověděl tyto dotazy, ehm, pokud možno během pěti minut, protože se hlásí eh, další poslanci. Jak vidíte, Diskuse byla velmi živá, pan komisař zajisté našel celoživotní přátelé, to ehm, vidíte už na tvářích zúčastněných. Takže děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše otázky a komentáře. Já bych propojil komentáře a otázky eh, mnohých z vás eh, po penězích s politikou. Samozřejmě všichni chceme jistotu pro zemědělce a eh, jistotu pro občany EU a to souvisí s financemi. Přál bych si, abychom eh, dosáhli také eh, pokroku eh, v legislativě, abychom, ehm, se, aby se nám to podařilo do konce letošního roku. Abychom také měli jasnou představu o finančních ehm, perspektivách. A proto je důležité i to nařízení o ehm, finančním přechodu. Stále ještě máme určitý čas během podzimu pokud je o parlament a radu. Takže rozhodně se budeme snažit postoupit co nejdál a pak posoudíme situaci ještě jednou na podzim. Ale chci ujistit e, zemědělce, a to chcete asi vy všichni, že peníze budou nadále téct e, našim zemědělcům bez ohledu e, na načasování těchto jednotlivých dohod a postupů tak, aby příjmová situace zemědělců byla zajištěna bez ohledu na legislativní postupy. Myslím, že e, Pane Hojzlingu, e, vás mohu ujistit, že nemám, e, nezamýšlím stáhnout svou legislativu nebo svůj návrh. Myslím, že každý nyní akceptuje, že musíme být ambicioznější v oblasti eh, životního prostředí a klimatu. Můj návrh je skutečně dvojnásobně ambicioznější, než byl předtím. Musíme zvažovat nový kontext a nové požadavky společnosti ve vztahu k všem sektorům a také zemědělství, dopravě, stavebnictví. Musíme se skutečně snažit více, abychom dosáhli výsledků a cílů, nejenom o nich mluvit tak jak jsme to činili asi v minulosti. Určitě jsme otevření novým návrhům eh, nových i starých poslanců tohoto výboru abychom měli praktický a pragmatický program, který nám zajistí lepší výsledky a lepší dosahování cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. Také bych se chtěl zmínit o tom, že představa, že Mercosur nebo dohoda o Mercosuru má být pozitivní, byla výzvou, ale vždy když uzavíráte dohody, tak je tam aspekt ofenzivní a defenzivní. A pokud jde o mandát, který jsme získali od eh, parlamentu, tak jsme se pohybovali spíše v defenzivě. Ne eh, ve všech oblastech jsme se mohli pustit do plné liberalizace. Pokud jde o víno nebo alkohol, tam jsme mohli přistoupit na úplnou liberalizaci, ale ne eh, všude. A myslím, že jsme dosáhli dobrého výsledku, ale máme výzvy zase v jiných oblastech, kde se snažíme spíše změnit zmírňovat objemy a také se snažíme eh, prodlužovat eh, určitá období přechodu, aby se lidé mohli přizpůsobit ale také mm, jsme měli velmi pozitivní výsledky v Mexiku, eh, Japonsku, Vietnamu, Jižní Koreji a tak dále. 65 tisíc when we conclude uh, our legal tun uh, zboží um, přijde do Evropy, například uh, z Japonska. Také jsme otevřeli čínský trh, což bylo z politických důvodů velmi obtížné, nikoli z důvodu um, nezávadnosti potravin, ale z politických důvodů. Čína neuznává Evropskou unii jako jednotný celek pro obchodování, ale naopak snaží se eh, vybírat si jednotlivé země, například eh, nedávno Francii a Nizozemsku. Nizozemsko, ale měli 10 milionů tun deficitu um, v oblasti bílkovin ročně a nyní um, to kompenzuje dodávkami z Jižní Ameriky. Takže uh, Evropa se svými vysoce kvalitními uh, produkty má obrovské příležitosti v Číně. Uh, rovnováha trhu hovězího masa ano, máme 150 tisíc tun, které budeme importovat v nadcházejících dvou letech a stále ještě máme možnost se přizpůsobit a zvyknout si na těch 99 tisíc tun eh, během sedmi až osmi eh, let, které budou potom rozděleny na eh, šest nebo sedm let v rámci Mercosuru. Takže 270 tisíc tun přijde do Evropy eh, v rámci Mercosuru a je to velmi striktně eh, sledováno. Pokud je o Irsko, v roce 2019 žádný hovězí produkt za posledních 20 let eh, nedoputoval do Irska ze zemí Mercosuru a to tež platí ostatních evropských zemích. Takže myslím, že musíme vycházet z faktu. A já jako syn zemědělce se domnívám, že kdyby, a mohu vás ujistit, že kdyby dohoda eh, s Mercosurem měla tak negativní dopady, jak to vy líčíte, tak bych určitě eh, takovou dohodu nikdy eh, neuzavřel. Proto máme tady ten fond jedné miliardy jako, bezpečnost, možnost, jako bezpečnostní opatření v případě, že by došlo k nějaké distorzi trhu. A to tady předtím vůbec nebylo. Dávám dva příklady, mohu vás, to byly pouze dva příklady, mohu vás tedy ujistit, že to je vše v souladu se standardy, které máme a které také očekáváme. A na závěr, totež, pane Eh, kolego, eh, moji kolegové by vám mohli vysvětlit, jak to vypadalo s irským hovězím. A vy s tím zcela jasně máte problém. Ale řekněte prosím vašim farmářům, ať se nehlásí o, ty, eh, o ta subsidia pakliže s tím mají nějaký problém. Ale Pozitivní novinky jsou, že samozřejmě eh, zemědělci to uvítali, ale jestliže vy jste proti tomu, no tak si dělejte, co chcete. Ale vy jste velký ekolog. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za to první kolo odpovědí, milé kolegyně, kolegové. Mám tady 34, 34 přihlášek do diskuse. A teď se tedy táži, zda mohu uzavřít seznam přihlášených řečníků. Není tady, není tady žádné jiné přání, můžeme uzavřít seznam řečníků a prosím, abyste dodrželi tu minutu na projev. Teď má kolega Kasi slovo.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 ve skutečnosti v roce 2016, když jste v zemědělských novinách byl všude v titulcích, kde se říkalo, že stahujete hovězí z jednotlivých jídelních lístků, já jsem říkal farmářským organizacím, aby byly opatrné, že opatrní, že je třeba, eh, aby byli rezistentní a kladly odpor a eh, aby tady nedošlo k poškození občanů. Ale co se stalo? lidé, farmáři, nechtějí finanční balíček. Oni si chtějí vydělávat peníze za produkty, prvotřídní produkty, které vyrábějí. A to se týká evropského hovězího a evropské drubeže čili žádné finanční balíčky. A co se týče záležitosti deforestace v zemích Mercosuru, jaký ekologický smysl to dělá transportovat 100 tisíce tun hovězího masa z nejzašího konce světa, aby to nahradilo 100% prvotřídní kvalitu hovězího masa, které vyrábíme tady. To bych tedy rád, abyste mi na tuto otázku odpověděl. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou vás žádám, abyste dodrželi eh, vůz už váš čas jednu minutu na příspěvek, aby se všichni dostali ke slovu. A teď paní kolegyně Afram. thank you for. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji vám za vaši prezentaci. Já mám své obavy, připojuji se k obavám mých kolegů, co se týče negativního dopadu dohody s Mercosurem v některých eh, zemích Evropské unie, včetně vaší země a včetně Rumunska, ponesou negativní dopad, protože tady vůbec není aktualizovaná studie dopadu ale máme tady tento bezpečnostní balíček jedné miliardy eur. Ta, a pro, pro případ, že jak vy jste řekl, by něco jaksi nefungovalo. No, můžete tedy nám vysvětlit, odkud tyto peníze pocházejí? A za druhé, jak můžete znovu ujistit evropské farmáře, že přežijí tu vlnu produktů, které přijdou z Mercosuru v kombinaci se sníženým rozpočtem na zemědělství, s hrozbou dekapingu, s hrozbou kvot a preferenčních dohod eh, v rámci výzev, eh, kterým čelíme v oblasti změn klimatu a v rámci tedy, na, na co budeme hledět v budoucnosti v našem zemědělství. Děkuji mnohokrát kolega Andrea. Jsem rád, že vás vidím v plné formě, pane komisaři, ale vy se neměníte a to možná není ani tak jako zase pozitivní. Ty vaše pozice se nemění. Brexit, eh, Mercosur, nic nového tady není. Zdále se snižuje rozpočet, a, a vy nám chcete dávat pozitivní zprávy o Mercosuru, ale já bych rád, abyste jste šel podívat do těch zemí, které jsou tím dotčeny. My jsme byli minule eh, v těchto zemích a opravdu jsme viděli, jaká je to situace. Je to něco úplně jiného, než to, co vy říkáte. V Brazílii ta situace není vůbec eh, tak uspokojivá. Já si myslím, že co se týče té eh, dohody, vy to sám říkáte, že tady bude miliarda eur a ta bude uvolněna v případě, že dojde k nějakým kolizím na trhu, ale takže eh, vy vlastně na jedné straně jste hasiči a na druhé straně pyromani a to by mělo být, to by mělo uklidnit eh, zemědělskou politiku. Děkuji mnohokrát. Paní kolegyně Šajr Pírik. We er zouden positiever moeten zijn. Maar dan heeft het toch ook. Vy eh, určitě víte, že eh, mnozí myslí, mají úplně jiné názory než vy. A to, co se týče hovězího masa, co se týče vepřového, tak eh, tady vyvstává řada otázek. Ale proč vlastně tady došlo k navýšení těch kvantit? proč se ty tuny zvyšují téměř dvakrát. A to se týká všech oblastí, všech odvětví. Vy hovoříte o miliardě, která bude k dispozici, ale, ale eh, jiné informace nám říkají, že tady eh, dojde na negativní dopady pro spoustu podniků. A poslední dotaz eh, z mé strany. Co očekáváte od dialogu s těmi organizacemi, které ochraňují život zvířat. Čili jaké jsou vlastně detaily této dohody s Mercosurem? Děkuji mnohokrát a není paní kolegyně Házekamp. Ano, děkuji vám, pane předsedo. E, je tady vedro. Zítra má být ještě větší horko, 39 stupňů. Máme, a máme tady 38 stupní v Saudské Arábii v současné době a právě teď, když s vámi hovořím, tady máme loď, na které je 700 tisíc ovcí na lodi, které opustili Rumunsko a nacházejí se na této lodi směrem k Evropě. A je to poprvé, kdy směřují k Perskému zálivu. Eh, a všechna tato zvířata prostě zhynou, protože nepřežijí tu teplotu 48 stupňů, e, která tam teď je. Nemělo se to vůbec stát. Ráda bych tedy věděla, pane komisaři, do jaké míry sdílíte eh, názor eh, vašich kolegů. Jak chcete bdít nad tím, aby tento způsob ne, eh, šílené, nehumánní přepravy zvířat se dál neprovozoval. Máte nějaký, snad máte zájem se angažovat v tom nějakým způsobem? Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vítejte. Eh, nám dělá obavy víceletý finanční rámec a rozpočet. Nevíme, jak bude vypadat tedy definitivně, co se týče škrtů pro venkovskou oblast, pro ten druhý pilíř, co se nám tedy vůbec nelíbí. A my, tedy moje politická skupina, eh, bychom si přáli tam zapracovat více eh, částek za parlament. Eh, situace dohoda s Mercosurem tomu jistě eh, nepomůže. No a teď, tedy co se týče Brexitu, no tak Boris Johnson nám taky moc nepomůže v této situaci. Eh, ta obava z Mercosuru souvisí s tím, že tady je obava z toho, že tady bude nedostatečná reciprocita a, reciprocita a rovnováha. Vidíme, jak různé modely produktivity mají různý dopad na jednotlivé sektory. Proto je tady ta obava. A na závěr bych chtěla vědět, eh, jak to vypadá v dohodě eh, Libanonu a Španělska v rámci těch kvot, které se měly eh, s olivami domluvit pro mou zemi. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Noichl. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Děkuji, že jste k nám přišel. Z vašich slov to chápu tak, že se asi budete ucházet o místo komisaře pro obchod, protože vy tady pořád sklonujete obchod a dáváte do popředí pořád jenom obchod. No pro mě je tedy zemědělství mnohem víc než jenom obchodní politika. E, zdánlivě jste tedy asi vy taky psal nějakou nápovědu pro paní von der Leinen, ale e, ona o zemědělství neřekla vůbec nic a to je tedy skutečně e, trošku trpké hlásit se na místo místo komisaře, eh, pardon, hlasit se na místo předsedkyně komise a neříct ani jedno jediné slůvko k zemědělství. To tedy nevím, jestli vy, k tomu, vy o tom něco víte, a to by mě tedy zajímalo, jaký postoj bude zaujímat von der Leyenová, až eh, půjde o zemědělství. A teď ještě pár slov k dohody o Mercosuru. Zdá se mi dvojsečné, eh, když Mercosur je nahlížen negativně i za mou stranu, protože se dostanou pod tlak němečtí a evropští zemědělství. Ale když se podíváme na dohodu se Singapurem, tak tam se tleská, ale tomu já nechápu. Tomu nerozumím, vždyť my nemáme odpovědnost jenom na zemědělské, za mm, evropské zemědělce, ale my přece neseme odpovědnost, abychom na celé zemědělství pohlíželi tak, aby se rozvíjelo pozitivním způsobem. A pro mě tedy je tato dohoda s Mercosurem velice trpká. Děkuji, kolega Olekas. Ačiū, ačiū komisarė už e, jūsų dalyvavimą. E, děkuji, pane komisaři, že jste se sem dostavil. E, jakožto nový člen tohoto výboru jsem spíše kritický. Samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba podpořit naše odvětví, potravinářský průmysl, že ty potravinářské produkty musí být vyráběny jistým způsobem a že musí mít dobrou kvalitu. Ale Eh, důležitá je taky jako konkurence a to je nový fenomén, protože v Evropské unii máme eh, podmínky na eh, poměrně rovné podmínky, ale zároveň jsou zde platby, které nejsou stejné. Například platby v baltských zemích jsou opravdu směšné. Nemůžeme tady hovořit o správné konkurenci v tomto našem případě. Takže i ti, kteří hovořili o finanční situaci, tak eh, já bych také chtěl, aby tady došlo k novému vyvážení mezi zeměmi. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Katajnen. Děkuji, komisaři, já mám několik otázek. Mám několik otázek Mercosuru. Mluvíte o jedné miliardě pro odvětví, které, na které pociťuje dopad eh, eh, velkých dodávek, eh, velkých importů. Komise přidá tuto miliardu do rámce pro zemědělství, nebo to se bude čerpat ze nástrojů pro řešení krize? A jaké jsou vlastně důvody toho Eh, toho umístění. Já tomu nerozumím zatím do posud. Bylo by třeba eh, také dodatečného financování tohoto rámci, protože tato situace je vyhrocená. Je třeba, abychom dokázali čelit této eh, konkurenci. Docházelo také často k, k subvencím. Co se týče Mercosuru, tak já bych měla ještě další dotaz dotaz, který se týká společné zemědělské politiky a legislativy. Jak, jaký, jaká bude to období trans, přechodné, jeden nebo dva roky? Děkuji, pan kolega Sarvama. Děkuji, Norberte. Je skvělé vás opět vidět v takové síle, jako vždy. Já jsem byl odpovědný nebo zpravodajem za rozpočet v uplynulých pěti letech a proto mám k tomu poznámku. Určitě je zde tlak na krácení rozpočtu na zemědělství, ale eh, co říkáte na eh, tento můj názor. Určitě existuje mnoho dobrých argumentů eh, na obhajobu eh, finančních prostředků a navýšení eh, na zemědělství, zejména, pokud, zejména je to klimatická změna. Jestliže by zemědělci měli být v prvních liních boje proti klimatickým změnám, pak bychom měli být ochotní jim navýšit finanční zdroje. Nemůžeme očekávat, aby zemědělci na jedné straně eh, se starali ehm, ehm, o dobré zemědělské produkty a současně čelili těm největším výzvám eh, v podobě klimatických změn, jaké jsme v historii zaznamenali. Co si o tom myslíte? Děkuji, paní kolegyně McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři. Vím, že eh, se velmi zaměřujeme na Mercosur a co říkáte o stávající krizi v eh, sektoru hovězího? Je to reálná krize a víme také, že dochází k propadu cen hovězího a je zde problém také s dodávkami. Máte nějaký plán řešení tohoto problému, protože můžeme hovořit o deseti letech, ale okamžitá krize pro farmáře je zde nyní. Takže chtěla bych slyšet, zdali máte plán řešení a jaké jsou podrobnosti tohoto plánu plánu. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Amaro má slovo. Děkuji, pane komisaři. Nemám nějaké velké otázky, buď to jeden nebo druhý dotaz. Buď zemědělství bude pokládáno za strategickou oblast nebo ne. A pokud ano, tak eh, nemůže docházet k takovým škrtům a ani k eh, investicím, eh, které by nepodporovaly zemědělce. Tady to je otázka suverenosti. Hovoříme tady o výrobě, o výrobě a o bezpečnosti potravinové. Zemědělci a farmáři to čelí novým výzvám a samozřejmě bylo nespravedlivé, aby docházelo ke škrtům. Co se týče Mercosuru, můžeme spekulovat, ale Můžeme také říct miliarda, dvě miliardy, ale jak se vlastně ty problémy s tím spojené vyřeší? Ty ekonomické problémy musíme eh, mít pomoc podle jednotlivých odvětví a podle jednotlivých zemí, podle jasných instrukcí. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Děkuji eh, za tuto výměnu názoru. Já bych také chtěla se vrátit k Mercosuru a chtěla bych říci, si že jsem velice neklidná, především eh, pro, eh, kvůli francouzským a evropským zemědělcům. Pane komisaři, jak je uklidnit a jak budeme moci odpovědět na jejich eh, apelace, které se týkají pěstování, tedy chování dobytka nebo drůbeže? Oni se opravdu tady, mm, oni jsou tady opravdu v velkém tlaku. Jak je můžeme uklidnit? Eh, jaké by mohly tady být ty, do, ty mm, ochranné doložky v případě, že ten trh nebude fungovat? My všichni máme tady eh, příklady z minulosti, například s tou rýží. A co se týče podpory, ta jedna miliarda eur, eh, jak budete moci také komentovat ten systém zdravot, hraničnické kontroly eh, v těch zemích Mercosuru. Myslím, že ta situace je velice vážná. Můžete nás eh, uklidnit v každém případě. Eh, v každém případě k této smlouvě bych se vás ráda zeptala, že, že byste nemohl uplatit nějaká přechodná nařízení ohledně této smlouvy. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Motlo. Děkuji, pane komisaři. Já sdílím pochybnosti o Mercosuru a táží se. Na straně jedné eh, v rámci Evropské unie požadujeme stále více ochrany eh, zvířat a zvyšování standardů, ale u jiných zemí eh, je nepožadujeme. Není to podivné. Za druhé, eh, žijeme eh, v rizikových dobách. Hovořilo se zde o Brexitu, o nárocích, které to klade na irské zemědělce a i ostatní. A kromě toho se potýkáme s Eh, společnou zemědělskou politikou, která je stále ještě nejistá pro zemědělce. Jak s tím naložit? Na straně jedné byla společná zemědělská politika vždy jakýmsi svorníkem evropské integrace a proto je mým přáním na vás, abyste tento svorník, to znamená, aby nikdy eh, nebyl hlad, aby eh, eh, jsme měli suverenitu nad naší výživou, mm, abychom tento svorník vždy zohledňovali a abychom jej vždy měli pod vlastní kontrolou. Pan Kalinovský. Děkuji. Vážený pane komisaři, mm, moje první otázka zní takto jak naložíte anebo nakládáte se suchem v jednotlivých regionech EU? Eh, kontrolujete, hlídáte eh, důsledky a na jakou pomoc nebo s jakou pomocí mohou eh, počítat jednotlivé země? A jak je to s jednotlivými komoditami, jako například s hovězím nebo drůbeží etanolem? Protože ztráty eh, mohou přesahovat jednu miliardu eur. Tak se odhaduje. Producenti hovězího masa například v Polsku, v mé zemi, zaznamenávají pokles o 15 až 20 v cenách hovězího. A to vyplývá už eh, z pouhého oznámení, že dohoda s Mercosurem byla podepsána nebo podepsána bude. V Evropě eh, máme produkci biodieslu, kterou jsme snížili, takže myslím, že to téma bude opět aktuální. Pan Lebreton. Merci, euh, monsieur le Děkuji, pane předsedo já eh, jsem také zneklidněn eh, budoucností té smlouvy Mercosuru, protože podle mě je to nebezpečné pro naše zemědělce. Pane komisaři, vy jste se nás snažil uklidnit v první době a potom jste řekl, že nicméně je tady ta jedna miliarda eur, čili to znamená, že vy si uvědomujete, jaká rizika tady jsou při pro hovězí maso. A nakonec vy jste i přiznal, že nemůžeme být vítězní ve všech oblastech. A já tedy nakonec to schrnuji Eh, Potvrďte mi to, vy nám vlastně říkáte, že s tou dohodou o Mercosuru vy jste vlastně úplně obětovali eh, hovězí maso, eh, hovězí maso u našich, našich producentů. A dále, co se týče sucha, tak ve velké části Francie jsou postiženi suchem. Zemědělci dnes budou mít 50 až 60 pomoci z Evropské unie a požadovali 50 až 60 pomoci z Evropské unie. Nevíme, za to bude akceptované. Děkuji, paní kolegyně Pěbakasne. Pane komisaři, eh, když eh, já tady vidím jako nová poslankyně ze zámořské oblasti a slyším tu diskusi, mám tři otázky. Já tady reprezentuji Martinik, Guadalu, máme také Reunion a Mayotte u nás. Ale co se týče těch tří zámořských objevů, máme Martiny, Guadalupe, Reunion. A Máme tady 35 milionů eur. Vy, myslím, dost dobře znáte eh, tuto položku, co se týče Martiniku Eh, tady byla podepsána nějaká umluva, která platí až do roku 2022. Ale co se z nás stane po roce 2022? Co se stane z nás, zemědělců z těchto zámořských oblastí eh, v na Majotu, v Martiniku? Víte, že žijeme z rybolovu a z turistiku a víte, že je pro nás důležité zachovat cukrovou třtinu, cukr, banány. Mm, je to velice důležité pro nás. Máme také problém, víte, my máme eh, malé pěstování tedy eh, v menším objemu, než jak je na to zvyklá Evropa. Ale abychom dosáhli na evropské pomoci, potřebujeme zjednodušení poskytované pomoci pro malé zemědělce aby na ně dosáhli. Zejména právě oni v těchto zámořských oblastech, eh, protože mm, dosud mm, tato, eh, toto zjednodušení neexistovalo a je to pro zemědělství velice důležité. Prosím pěkně, pravý pan předseda eh, uzavřete už svůj příspěvek. Co nám navrhujete, nám, zemědělcům v zámořských oblastech, co nám můžete navrhnout dnes, pane komisaři? Frau Kollegin. Paní kolegyně Agila, Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, mám tady dvě otázky, nic víc. Když hovoříte o té jedné miliardě, já bych ráda věděla, jaké požadavky budou muset splnit zemědělci proto, aby měli nárok na část těchto peněz. A druhá otázka. V tomto legislativním období bude eh, Evropská komise nahlížet na rýži, jako na citlivé, citlivá odvětví, protože zatím to jsou takové kontinentální produkty jako, jako cereálie, hovězí a cukr. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan kolega Desirkl. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh... Nejprve vám chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišel na tuto první výměnu názoru a informací, která je pro nás nesmírně důležitá, abychom zahájili dobrou spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, abychom si ujasnili naše priority. Víte, že dnes jsme žádáni, abychom začali pracovat na reformě společné zemědělské politiky. Samozřejmě se budeme snažit efektivně postupovat, ale musíme čelit velice významným výzvám, abychom reagovali na řadou požadavků našich občanů a farmářů. K rozpočtu společné zemědělské politiky bych spíše než otázku si dovolil tady jednu poznámku. Nemůžeme zároveň žádat zemědělce, aby dělali více na ochranu životního prostředí, víc pro čelení klimatických změnám, víc, aby čelili mezinárodní konkurenci a zároveň jim krátit pomoci a krátit příspěvky ze společné zemědělské politiky. Musíme si uvědomit, že chceme-li být ambi, ambiciozní, musíme také eh, mít naprosto jasně zacílené ty, kteří potřebují. A eh, to jsou lidé, kteří potřebují nejenom to zemědělství, ale potřebují také bezpečnost v potravinách a také zdravé životní prostředí. Děkuji, kolega Adimov. Vážený pane komisaři, Dovolte, abych eh, vám poděkoval za to, že vedete s námi dialog s Výborem pro zemědělství a venkovský rozvoj. Já tady jsem eh, poslanec za Bulharsko a za Evropskou lidovou stranu. Eh, nemělo by se rozlišovat mezi severem, jihem, východem, západem. Společná zemědělská politika by měla zaručit stejné nakládání se všemi, nezávisle na to, odkud pochází. A to je velice významné, zejména pro venkovské oblasti. oblasti. Moje první otázka se týká záchrany tradičních typů produkce a pomoci znevýhodněným oblastem. Eh, eh, domníváte se, že je záhodná, eh, záhodno zachovat dosavadní stropy v podporách a druhá otázka se týká malých eh, zemědělců a malých farem eh, protože jejich podpora je krokem eh, správným směrem, ale co učinit pro to, aby se usnadnilo malým farmářům lepší uskutečňování cílů společné zemědělské politiky. Máte nějaké úvahy o tom, jak byste mohli zapojit a za jakých podmínek? Děkuji mnohokrát. Tolere, tolere. Tolere, entschuldigung. Já se moc omlouvám, pravý pan předseda. Eh, možná ještě komolím vaše jména. Děkuji, pane komisaři, že jste k nám přišel a že jste nám tady prezentoval eh, vaše plány. Eh, jakožto nová poslankyně, tak já mám otázku ke transparentnosti té dohody speciálně Mercosuru, protože existuje nějaká studie o dopadu a jestli ano, Eh, jestli pak nám ji sdělíte nám v parlamentu, protože se hovoří o miliardě eur, jak eh, bude moci toho využít pro zemědělce, kteří to potřebují a jak eh, tyto potřeby jste vlastně předjímali a zda tato miliarda je z, mm, z rozpočtu a odkud to vlastně pochází. A potom my máme Borise Johnsona dnes, který je ministerským předsedou a ten chce odejít 30. říjnu z Evropské unie a co jste eh, vlastně předpokládali pro ten rozpočet 2020 pro společnou zemědělskou politiku? Děkuji. Kolega Ričí, kolegyně Ričí, promiňte, děkuji a děkuji, pane komisaři za vaši účast a e, za vaše naslouchání. Jako nová členka nemám e, představu té vaší výměny názoru s panem Flanaganem, ale e, každopádně chci vám poblahopřát k výhře, pokud jde o nedávný zápas. Jsem překvapena, že jsem od vás neslyšela nic o rozvoji venkova plně chápu, že zaměření tohoto výboru je eh, na zemědělství, ale já jsem se k němu připojila, protože mám zájem o rozvoj venkova a ráda bych slyšela někoho, kromě Ulriky Müllerové, promluvit na toto téma. Samozřejmě eh, my eh, máme venkov, který je velmi rozdílný. Některé části se vylidňují, jiné se zaplňují a zatím se o tom vůbec nic eh, neřeklo. Co vy na to? Děkuji. Pane komisaři, rád vás opět vidím ve výboru. Já jsem také rád, že zde jsem opět zpátky po nepřítomnosti. My jsme na slyšení s vámi měli diskusi o tom, eh, která whisky je nejlepší, jestli skotská, jestli skotská nebo eh, irská ale to je vedlejší. Paní Teres hovořila o vystoupení eh, Spojeného království z EU z 31. října. Už bylo několik termínů, tři termíny a já jako Scott mm, bych chtěl říci, že mým úkolem je zabránit Brexitu eh, protože mám na srdci integritu eh, Evropské unie a také evropského zemědělství. Eh, na tomto pozadí bych chtěl říci, že jste se, eh, si dobře vedl v debatě o zemědělství a ostatně potřebujeme také určitou odpověď z vaší strany na dezinformace, které se šíří ohledně obchodních dohod mezi Evropskou unii a Mercosurem a také na dezinformace, které se týkají stavu zemědělství po odchodu Spojeného království z EU. Děkuji. Ačiū pirmininkė, <clears throat> gerbiamas komisarė. E, prieš penkis metus, kada... Pane komisaři, před pěti lety, když e, vy jste sem přišel poprvé jakožto komisař, tak já jsem se vás ptal na přímé platby a vy jste se vyjádřil eh, velmi přesvědčivým způsobem a řekl jste, že za tohoto legislativního období by se ten problém vyřešil. Bohužel na konci toho legislativního období eh, jsme měli 65 průměrně těch plateb a ne více. A tak přišla chvíle, eh, kdy je třeba tento problém řešit, je to problém řešit od základu. Protože když nedojde konvergenci, jaké skutečné konvergenci, tak Evropa bude rozdělena eh, na dvě, na zemědělce série A a série B. A kdy tedy se toto překoná? To je první dotaz. A druhý dotaz, eh, v minulém legislativním období se hovořilo o otázce cen, protože eh, ta cena na kupní se vlastně potom srovnává s platbou, která je inflační. A bylo by potřeba tady hájit tady mm, jak výrobce, tak ty zemědělce. Kolega Jár. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já mám ještě dvě otázky. První k Mercosuru. Vy jste řekl, já tedy se táži, kde zůstávají evropské standardy. Vy říkáte, že kladete důraz na tom, aby byly dodržovány evropské normy i při dovozu a že to budete taky kontrolovat. No, Teď bych tady mohl říci, chybí mi tedy ta víra. Eh, otázka je, jak to chcete kontrolovat. To by se museli rozhodnout a otevřít odpovídající země Mercosuru také těmto kontrolním systémům. Eh, eh, já jsem nadšeným přivržencem přechodných opatření. Plánujete nějaké přechodné opatření pro společnou zemědělskou politiku? Tady se jedná o peníze v prvním a druhém pilíři a bylo by to důležité, aby se dosáhlo trochu klidu ve venkovském prostoru, který má teď plno obav. Děkuji, pan kolega Buda. Děkuji mnohokrát. Je to báječné vás tady vidět, pane komisaři. Já si kladu veliké obavy týkající se evropských zemědělců. problémy eh, nejsou jenom pro zemědělce, je tady celá řada měnících se politik na evropské úrovni. Jakým způsobem můžeme stále více žádat od zemědělců, žádat je, aby dělali stále více za stále méně peněz. Jsou tady různé úrovni podpor na jihu, na východě a na západě. A skutečnost je taková, že zemědělci by měli být placeni za práci, kterou činí. Mercosur. Jsem si jist, že se domníváte, že toto je dobrý obchod, dobrý díl. Já tady mám stanovisko akcionářů, kteří mají velké obavy e, týkající se dovozu zboží, které nebude respektovat evropské normy. Další poslanec. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Důležitá otázka pro budoucnost našich zemědělců. E, země Mercosuru se zavázaly, že zlepší e, standardy pracovní ochrany zvířat, ale jak my to budeme kontrolovat? protože ta kapitola eh, rozvoje se hovoří o pozastavení této, eh, této smlouvy, pokud by ty standardy nebyly dodržovány. A já tedy vidím, že prezident Bolsonaro povolil 150 nových pesticidů v národním zemědělství. Jak my vlastně budeme kontrolovat potom dovoz těchto výrobků do zemí, ze zemí, které používají tyto pesticidy a jak to bude moci eh, být, jak budeme moci ochránit nás Evropany a potom Eh, tady byla ten jedna miliarda eur, eh, která by měla sloužit k ochraně zemědělců. A my se ptáme, jakým způsobem budou tyto peníze distribuovány mezi jednotlivé členské země. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, kolega Pito. Merci, monsieur le président. Pane předsedo, když poslouchám eh, pana komisaře, jak hovoří o zemědělství, tak já se potácím mezi neklidněním a mezi depresí. Já si myslím, že zásadní věci se zapomí, ty se zapojí. K čemu je zemědělství? Zemědělství by nám měly pomoci eh, žít a důležité jsou i náměty společenské, čili je třeba abychom opravdu diskutovali nejenom o zemědělství, ale o celé, společnosti. celé společnosti. Podívej se na problém pesticidů. Eh, my musíme mm, pomáhat zemědělství v přechodném období, eh, v období, kdyby se mělo přejít ke kultuře bez eh, pesticidů. Je to velice důležité a je to třeba na ochranu biodiversity. Čili musíme také pomáhat zemědělství, aby mm, aby eh, vyráběli bez těchto pesticidů. Co se týče klimatu, tak vy jste hovořil o dopravě eh, potravinových výrobků dnes. Je eh, zemědělský, produkuje skleníkové plyny a máme tady důkazy, právě sucho je tím způsobeno a my musíme také tedy podpořit technologii agroekologii takzvanou. Musíme tedy pomoci Eh, musíme to říká pan předseda, zkraťte, my budeme moci vyjednávat eh, rozpočty tehdy, když budeme podporovat tyto eh, sociální aspekty. Prosím, dodržujte časy. Ano, dobrý den. Já jsem také nově v Evropském parlamentu. A e, když se podíváme na klimatickou krizu e, a na e, výzvy, před kterými stojíme, musím vám říci, já jsem velice zklamána, protože já jsem biofarmářkou. Tady mm, prostě se jedná pořád o různé kosmetické úpravy, ale o žádný jasný přístup. Vysoce kvalitní trh s masem může být průhledný jenom v malém regionálním rámci. O tom bychom měli hovořit. Chci se vás zeptat na jednu věc. Jak chcete postupovat eh, při reformě společné zemědělské politiky? Eh, Cíle strategických plánů členských států chcete přeskoumávat, když nemáme žádné objektivní indikátory. Příklad, jako opatření na boj proti klimatu je napsáno ve společné zemědělské politice, když chcete intenzifikovat hromadné držení dobytka v le pších zařízeních, abyste minimalizovali emise. No ale to je úplně eh, špatný přístup, protože to jsou všechno jenom kosmetické úpravy. Já si myslím, že musíme uvažovat v daleko širším kontextu a hlubším. A musíme si uvědomit, že budeme rádi, když přežijeme toto volební období, jinak tady nebudeme už ani my, ani naše další generace. Děkuji mnohokrát. Kolega Usen. Dank u wel, voorzitter. Een paar punten. Het is niet alleen warm, het is ook droog, Uh, zelfs in Nederland. Ehm, Pane předsedo, eh, je sice horko, ale neprší ani v Nizozemí. O, může být, že eh, letos, jako v loni, bude nezbytné zasáhnout a nějak zmírnit to pravidlo, abychom, aby bylo možné podporovat a dát pomoc při kalamitách přírodních. Ehm, bojkot Ruska. Ehm, kvůli tomuto zákazu dovoz, dovozu produktů z Ruska je spousta lidí v potížích, takže já jsem chtěl vidět, jak komise na toto se dívá a jakým způsobem chce podpořit ty zemědělce, kteří produkují ovoce a zeleninu. Co se týče Mercosuru, tak sdílím tady ty obavy, co tu zazněly. Eh, dialog je v pořádku, ale výrobky musí mít eh, úplně stejné hodnoty, co se týče například sanitárních eh, norem a také co se týče kvality života zvířat. Já myslím, že byste nám toto měl upřesnit. Děkuji paní kolegyně Schmidbauer, děkuji pane předsedo, vážený pane komisaři a děkuji za čas, který nám věnujete. Já jsem také nová poslankyně a i my v Rakousku, naši zemědělci, eh, mají odpovídající starosti a jsou velmi zasažení a znejištění. Nejenom, že dnes a denně, já sama jsem praktikující zemědělkyně, eh, stojíme před výzvami eh, a ty výzvy a požadavky konzumentů tématu jsou sami o sobě těžké. Otevírání trhů s produkty, které mají mnohem nižší standardy, to je něco, co spotřebitelé skutečně nechápou. A proto moje otázka. Zamýšlí komise provést nebo vypracovat studii o dopadech Mercosuru na jednotlivé země, aby bylo možné posoudit tedy dohodu eh, s Mercosurem eh, lépe například eh, produkční náklady, standardy, udržitelné výrobní podmínky a tak dále. To by bylo důležité jak pro zemědělce, tak i pro spotřebitele. Děkuji, pan kolega Busman má slovo. Děkuji, pane předsedo. A podle klimatických vědců máme už jenom několik málo let, myslím deset, abychom zabránili kolaps eh, eh, způsobený klimatických změn brazilského mm, prezidenta Bolsonara ale srdečně málo zajímá, jaká bude naše budoucnost. Od kdy je u moci největší deštný prales, je eh, mícen a kácen eh, bez milosti. Pouze za jeden měsíc bylo pokáceno 769 km čtverečních, to je zhruba rozloha eh, státu a města Hamburku. Hlavní důvod je vytváření zemědělské půdy, aby soja a obily mohly být pěstovány pro chov dobytka. A pak eh, to eh, prodává jako krmivo za dumpingové ceny, zejména USA. A navíc, eh, jak známo, hovězí dobytek vypouští do ovzduší obrovské množství metanu, emisí metanu, což je ještě nebezpečnější než CO2. 340 nevládních organizací požaduje, aby eh, dohoda eh, s Mercosurem eh, byla položena k ledu do té doby, dokdy bude brazilský prezident Bolsonaro posazovat dále tuto svou drastickou politiku. Děkuji. Pane, paní kolegyně Lam. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři za vaši přítomnost. my doufáme, stejně jako Sheila Richie, že nejsme pouze nové členky, ale také budeme dlouhými nebo stálými členkami tohoto e, výboru e, za Irsko. Irsko je a jeho zemědělství je silně integrováno e, do Evropské unie. Velmi často dochází k překračování hranic a e, jak hodláte zajistit, aby vše takto pokračovalo dále po Brexitu, aby nedocházelo k mrhání Eh, potravin. Eh, k Mercosuru mnozí vyjadřili své starosti, zejména s ohledem na eh, životní prostředí, ale mm, produkce hovězího masa je taková, že produkce jednoho kilogramu hovězího masa má za následek desítky kilogramů CO2 a to způsobuje samozřejmě obrovskou uhlíkovou stopu. Plánuje Evropská unie přísná opatření v tomto ohledu? Děkuji. Děkuji, tím jsme dospěli eh, k závěru eh, seznamu řečníků. Celkem to bylo, myslím, 31 řečníků. Pan komisař si hm, dělal pilně poznámky, přesto bude, myslím, obtížné detailně zodpovědět každou zejména máme-li uzavřít diskusi do deseti minut. Pane komisaři, máte slovo. No, nasnažím se. A tak nejprve k Mercosuru. Někteří z vás pocházejí ze zemí, které velice podporovali, eh, aby byla uzavřena smlouva s Mercosurem, eh, zejména Německo, Francie, a další jiné země, které Španělsko, Portugalsko, v závislosti samozřejmě na sektoru, ale Samozřejmě eh, zemědělství stojí před výzvami a vaší prací a mou prací je, abychom zmírňovali dopady. Eh, máme-li 5 miliard eur dosažených v nezemědělském sektoru ve vyjednávání po 20 letech a tlak byl hlavně kvůli tomu, aby došlo k nějakým ústupkům v zemědělství, ale je to díl v hodnotě 88 miliard, který se týká mnoha, mnoha milionů lidí. Je to tedy skutečně veliký obrázek, veliký kontext. A Každý členský stát by měl udělat studii dopadu pro každý svůj sektor. Ale když se podíváte eh, napříč všemi sektory, sektory, tak vlastně eh, se 4,5 miliardy dolarů odebralo, aby se podpořili právě zemědělci. 45 miliard ve zboží, další miliardy ve službách. Čili vaši premiéři, a e, pane Hojzlinku, možná, že záhy bude v Německu ve vládě e, strana zelených a já vám budu přát, e, abyste tedy eventuálně mm, se věnoval tomuto dílu, který přináší profit velkému, tedy mnoha segmentům, mnoha odvětvím. Vy jste v irském parlamentu? Ne. Já bych vám přál, Pane Karte, abyste se soustředil na Brexit. Máte sedm členů, bohužel nemůžeme tlumočit, když hovoří eh, řečníci jeden přes druhý. Vy máte sedm poslanců v House of Commons a vy byste měli udělat eh, veliký rozdíl a zabezpečit, aby nedošlo k Brexitu. Pravý pan komisař, bohužel nejsme schopni přetlumočit ve stejné rychlosti také jeho spoluhráče v diskusi. Pan předseda by měl zasáhnout, protože bohužel toto není možno tlumočit. To stay in the European Union the same as everybody else wanted. Um, so, beef is the only sector where our... Takže eh, pokračuje pan komisař v roce 2004, možná trošku dříve než před vaším časem, 127 tisíc tun masa bylo odmítnuto z Brazílii. Snížili jsme to. A paní McGuinness se ptala daleko relevantnější otázku, co uděláme s hovězím dnes. Vy jste hovořili pět let o kvótách a co jste z toho dostali? Ona eh, dostala mandát, který je vyšší než váš mandát. No to je o to, o čem vy jste mluvili celých pět let. Takže důvod, proč je důležité dát do kontextu Brexit a Mercosur pro eh, blaho občanů, takže důvod, proč jsme postupovali tímto způsobem, když chcete, abych ospravedlnil také tu ekologickou stránku věci. Spojené království opustili Evropskou unii, hodně hovoří o nezávislých smlouvách, ale až udělají smlouvu se zeměmi Mercosuru, jaký standard budou mít ty výrobky a co z toho bude mít Spojené království. A to se týká také toho citlivého sektoru, o kterém hovořilo Irsko. A my jsme teď v pozici, kdy můžeme říci, že volnou obchodu, smlouvu o volném obchodu, kterou budeme vyjednávat v případě se Spojeným královstvím, že oni potom budou muset respektovat naše evropské normy a budou muset také respektovat to, co jsme dohodli s Mercosurem. To znamená, standard normy jsou klíčovou záležitostí. A pro mnoho z vás vy si musíte také uvědomit, že to jsou vaše členské státy, které kontrolují standardy Evropské unie. Za to jsou odpovědné vaše státy, vaše regiony. To znamená, jestliže tady je nějaká otázka s nedostatkem rezorsů, zdrojů, no tak musíte hovořit s vašimi členskými státy. Potom jsme tady hovořili o drůbeži. To bylo sníženo o 100 tisíc, protože kontrol, my jsme zlepšili kontroly, spolupracovali jsme hodně s Francií, takže o 100 tisíc přišlo méně drubeže v roce 2018 než v roce 2017. Čili kontroly jsou velice důležité. Žádný produkt se nedostane ze země Mercosuru dnes, která by nebyla stoprocentně zkontrolována. A měli jsme před dvěma, třemi lety tady skandál s masem, vzpomínáte si? To znamená, když se podíváme na ceny, a to je důležitá věc pro zemědělce, Evropská unie dohodla 100 miliard eur pro jeden členský stát a 27 dalších členských států to podpořilo. A já chci říct si děkuji EU 27, že uznalo, že Irsko mělo specifický problém v tomto sektoru a proto jim ze Solidarity bylo přiděleno 100 milionů eur, právě protože irský sektor se dostal do potíží. A ne vždy si toho váží všichni, když se někomu pomůže, ale já si toho velice vážím. A to je způsob, jakým způsobem děláme náš biznis, jakým způsobem děláme marketing. A je opatřením. Je to v rukou členského státu. Teď ve Španělsku máme problém s citrusovými plody. A díváme se na mnoha oblastí. V Polsku tam je taky problém. Pak máme asi sedm členských států, včetně Francie. Tady se to týká pladeb, aby to bylo navýšeno na 70 a ne na 50 my se domníváme, že farmáři potřebují prostě, aby peníze tekly, zejména v době, kdy jsou pod tlakem. A chci říct svým francouzským přátelům, zejména těm, kteří jsou v parlamentu poprvé, první legislativní období, co se týče těch pladeb. My se díváme na ty eh, příspěvky velice uh, Eh, velice bedlivě. Eh, zkoumáme to stejně tak, jako v případě Polska. A co se týče Rumunska, já tedy tady neznám detaily, ale jistě se to bude proskoumávat. Já skutečně nejsem seznámen s detailní otázkou a nemá, nemůžu vám odpovídat na věc, kterou nejsem obeznámen, ale způsob, jakým jste to popsal, to znamená, že to je eh, velmi obtížná situace, ale možná, že za několik dnů se vám dostane kompletní odpověď lidi. Souhlasím s lidmi, že potřebujeme eh, dobře fondy vybavenou společnou zemědělskou politiku. Ale členské státy nechtějí dávat vůbec ani opít víc peněz do evropského rozpočtu kvůli Brexitu. A to bude o 12 mili... miliard eur méně. A my potřebujeme mít plně jaksi eh, plný rozpočet, protože tady budeme potřebovat peníze na výzkum, na vývoj, na řešení migrace. No, zejména prostě to bude záležitost při střístraném vyjednávání mezi radou, parlamentem a komisí a my se budeme snažit stát při parlamentu já skutečně nejsem odpovědný za to, co hosté říkají ve svých projevech před Evropským parlamentem a nejsem tady odpovědný za to, co tady říkala eh, již zvolená předsedkyně komise paní von der Leyenová. Skutečně nejsem zodpovědný na to, co mm, říká ve svém projevu. Když se podíváme na východ západní část Evropské unie. To bylo velkou otázkou v rámci řečení rozpočtu v roce 2013 tady nedošlo k těm 100%, které jste chtěli, ale my jsme alespoň 50% dali. Když jsou k dispozici peníze, tak se vždycky najde nějaká cesta. K premiéři řeknou, ano, tady může být rovnost pladeb a já podporuji tento náhled té plné konverze pladeb z Evrops- v Evropské unii a celá řada členských států se budou dívat na to a budou říkat, ale jaká jsou kritéria, podle kterých by se to mělo mm, posuzovat, bude tam hrát například cena půdy nějakou roli a tak dále, všichni to znáte. Ale já bych podporoval stejnou úroveň pladeb farmářům v celé Evropské unii. Ale to se musí rozhodnout v rámci kontextu vyjednávání víceletého finančního rámce. Poprvé jsme dali eh, dohromady tu rezervu té jedné miliardy pro případ, že by došlo k distorzi, k, eh, prostě k deformaci trhu. A mm, protože eh, když eh, nastala podobná situace v roce 2013 a 2014, museli se teprve dávat peníze dohromady. A to je záležitost, abychom ukázali našim farmářům naprosto rozhodně, že mají obavy, my si to uvědomujeme a že musíme mít veškeré doložky bezpečnosti v ruce a proto máme také v záloze tyto peníze v případě, že by k něčemu došlo kdežto například, když dojde k těm dodatečnému dovozu těch 99 tisíc tun hovězího a dalších tun drubežího masa, my jsme prostě ochotni hledat také dodatečné peníze pro rozpočet v příhodném čase, dojde-li ke zkreslení, pardon, k narušení trhu. Dále paní Šridik se ptala eh, na telecí, zdali je to také eh, zahrnuto. Odpověď je ne. Eh, dále koncese pro drůbež je, tis, je 118, 180 tisíc a trh narůstá ročně o mnoho tisíc tun. Je to tedy určitý ústupek. Nikdo samozřejmě nerád ustupuje a to musí být bráno v určitém kontextu. My jsme zaznamenali výrazný vzestup spotřeby a drůbeže oproti hovězímu. Dále nařízení o přechodu nebo přechodné nařízení, mnozí to eh, zmínili a také my samozřejmě můžeme obchodovat eh, mezi sebou a eh, usilovat o dobrý výsledek. A když nedosáhneme té rychlosti, které chceme, tak se nedá nic dělat. Pokud jde o nový návrh společné zemědělské politiky, tak tam je určitá změna v sektorových eh, politikách. Mm, poprvé eh, místo vína, eh, ovoce a zeleniny to rozšiřujeme, rozšiřujeme podporu na všechny sektory. To je další možnost a odpovídám tím bulharskému příteli návrh, který jsem učinil, je, eh, abychom měli zastropování a uvolnili peníze pro malé zemědělce. Eh, vy samozřejmě eh, nechcete, abychom zastropovali velké farmáře a ušetře, to, co ušetřili, dali malým. Prostě nemůžeme dát všem a nemůžeme krátit všude. Někdy jsou velcí farmáři eh, politicky jednotnější a proto eh, vítězí. Pokud jde o standardy a Mercosur, opakují, toto je nesmírně důležité a eh, mohu naše zemědělce uklidnit, že všechny zdroje, které máme k dispozici, Ehm, zajistí, ehm, že eh, budou prováděné stoprocentní kontroly. Pokud bude zapotřebí ještě dalších opatření, učiníme je. Pokud jde o mm, otázku eh, přítele z Guadalupe a Martinique, určitě zachováme specifický režim eh, s vysokou úrovní pomoci pro tyto horské ehm, oblasti zachovali jsme, ochránili jsme rozpočet v tomto ohledu a také jsme ochránili obchodní podmínky, které máte dnes. To bude eh, zachováno i pro ty nejodlehlejší oblasti. A pan Lebreton, chci vás ujistit, Neřekl jsem, že budeme, eh, že obětujeme hovězí eh, za víno. To jsem neřekl. Chci být zřetelný. Neslyšel jsem ale eh, ani, že byste vy se zmiňoval o víně nebo o hovězím. My jsme eh, ale skutečně měli velký nebo eh, velké úspěchy, pokud jde o značení zemí původu Eh, například u šampaňského a tak dále. Nebylo to vůbec snadné prosazovat toto značení, ale podařilo se nám to. Žádný sektor jsme neobětovali eh, ku prospěchu eh, jiného. To vůbec ne. A stejně tak máme určité pojistky eh, nebo eh, mechanismy pojistek na žádost Francie, pokud jde o eh, kvóty celních sazeb. Někteří si myslejí, že jsme to nikdy ještě nepoužili, ale ano, v Itálii a sice proti přísunu rýže například z Kambodže a jiných zemí abychom tak ochránili například eh, producenty rýže v Itálii. A to jsme zahrnuli také do dohod eh, s Mercosurem. Ostatně míra transparentnosti byla vysoká a paní komisařka Malstromova navštívila parlament mnohokrát eh, informovala poslance eh, v každém ohledu. Myslím, že to je vůbec nejtransparentnější dohoda, jako jsme kdy uzavřeli ve vztahu k všem zúčastněným stranám. Samozřejmě rozvoj venkova je velmi eh, pro mě velmi důležitá a mě blízká. Ehm, měli jsme eh, také eh, řadu jednání a konzultací ze zúčastněných stran. Mm, že jsem to dnes eh, nezmínil, neznamená, že by mi to nemělo blízké. Pokud jde o mm, visku irskou, skotskou, která je lepší, můžeme to ochutnat. Ale máme tady také geografické indikace a ehm, ty jsou zakotvené, například irská Kovisky a e, doufáme velice, že i po odchodu britské e, vlády, respektive e, Spojeného království zůstane toto značení zachováno. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví vláda Velké Británie. Pane předsedo, asi, a uvědomuji si to plně, jsem nezodpověděl všechny otázky. Například otázku paní Naomi Lang. Vítejte v parlamentu mimochodem. My nadále pracujeme na základě předpokladu, že dojde k dohodě. Do 29. března 2019 jsme měli všechno připravené, eh, finanční opatření a tak dále. V případě, že Velká Británie mm, od odejde eh, z eh, Evropské unie bez dohody a Uvědomují si výzvy, které zde existují, pokud jde o obchod. Musíme počítat s katastrofickým scénářem a doufat, že k němu nedojde. A musím říci, že Spojené království má 16 zákonů připravených pro případ nedohody. Eh, na adresu pana Budy chci říci, že existují i další opatření, která členské státy přijaly v minulosti, například v Rumunsku um, ohledně nadnárodní pomoci. To je stále ještě věcí diskuse víceletého finančního rámce. Eh, na to se můžeme podívat eh, v rámci pomoci eh, našim sektorům nad rámec sektorové pomoci. Takže existují ještě mechanismy, o nichž můžeme diskutovat k vylepšení návrhu a Eh, na pomoc zemím, například Rumunsku. Dovolte mi, pane komisaři, já bych ráda měla otázkou eh, v souvislosti s otáz cenou olivového oleje a nízkou cenou ve Španělsku. Jestli eh, ten návrh, který předložilo Španělsko, bude akceptován nebo ne. Pan kolega André se chtěl také na něco zeptat, ale prosím pěkně, velice stručně, už nemůžeme vstupovat znovu do dialogu. To je zcela zásadní otázka. Já jsem se už ptal na jednou pana komisaře. My jsme znovu poslali šéfům státům a vlád naše připomínky. Já bych vám rád připomněl, že po Lisabonu Evropský parlament je spolurozhodovacím tělesem v otázce zákonodárství. My tady nejsme v otázce servility, eh, takže pozor na otázku servilnosti vůči radě, protože Evropský parlament je ve stejném postavení jako Evropská rada, co se týče zákonodárství já jsem minimálně desetkrát použil slovo spolulegislativec. Já mám veliký respekt před parlamentem a vy to víte. A rozhodně mi nemusíte připomínat, že já bych měl respektovat parlament. Já sem přicházím daleko častěji, než přichází mnoho lidí do parlamentu. Ale způsob, kterým eh, eh, to tady vyjadřuji, vás chci ujistit, že my budeme mít plně fundovanou eh, reformu a plně fundovanou společnou zemědělskou politiku do budoucna a to je jistě zájem nás obou. Mm, ano, ta otázka španěl, eh, olivového oleje. Eh, obrátili se na mě vaši kolegové. Já pro vás nemám odpověď dnes. Hodnotíme to a během několika dnů vám budu schopen poskytnout odpověď. Vielen Dank. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Děkujeme panu komisaři za zevrubnou reakci na vaše otázky Pan komisář znovu přislíbil pro otázky, které nebyly zodpovězeny. Budou poskytnuty odpovědi, to potvrdil také servis generálního ředitelství pana komisaře. Samozřejmě se rádi s vámi znovu sejdeme. Děkujeme vám za nabídku spolupráce v nejrůznějších tématech. Se jistě chopíme. Teď můžeme pana komisaře propustit do zbylého odpoledne a po krátkém přerušení budeme pokračovat v pořadu našeho jednání. Já, liebe kolegyně, kolegy, Milé kolegyně, milí kolegové, pro všechny z vás, kteří teď mají na práci něco jiného, než sledovat naše diskusy k rozpočtu, tak ty bych rád poprosil, aby opustili sál. Já bych velice rád pokračoval v programu naší schůze. A tudíž eh, bych rád vyzval ty, které zajímal pouze pan komisař, ale nezajímá je další jednání našeho výboru, aby tedy opustili sál a vedli rozhovory mimo tento sál, abychom my mohli v klidu pokračovat v naší schůzi. Dostáváme se k bodu číslo 7 našeho pořadu a to je obecný rozpočet Evropské unie pro finanční rok 2020. Já vám teď krátce přečtu, eh, jak si v jakém kontextu to je, takže vám to krátce přečtu v angličtině a potom dám slovo kolegům, kteří jsou odpovědní za rozpočet. Takže nyní, kolegové, se budeme zaobírat návrhem rozpočtu na rok 2020 a konkrétními čísly navrženými komisí a budeme analyzovat postoj rady, eh, kterou jste dostali od našeho sekretariátu. Tento rok hm, díky tedy volební přestávce bývalý výbor Agri nezaslal formální stanovisko eh, na mandátní třístrané vyjednávání v červenci avšak naprosto jasně sdělil výboru pro rozpočet, jaká témata způsobují naše obavy tím, že se zaslal výboru příslušný dopis. Nakonec se také rozhodlo, svěřit stanovisko k rozpočtu politické skupině SAD a pan de Castro byl nominován jako zpravodaj. Eh, je to tedy v angličtině. Eh, kromě pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska, o kterých se bude hlasovat 4. září, máte stejně tak jako každý rok možnost eh, dávat pozměňovací návrhy. A rád bych připomněl bývalým členům a informoval nové členy, že pilotní projekty a přípravné akce se také eh, projednávají ve formě rozpočtových eh, pozměňovacích návrhů a bude se o nich hlasovat ve stejný den jako o návrhu celého stanoviska. Bude se to posílat výboru pro rozpočet. A teď má slovo paní Pičerno. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, nahrazuji pana kolega, pan kolegu De Castra, který bohužel má naléhavé úkoly a musel opustit eh, tento výbor, takže mě předal tento úkol, abych vám eh, předal jeho názor, předal jeho názor. Kolega De Castro mě požádal, abych upozornila na to, že jsme v posledním roce plánu, čili cílem zpravodaje bylo, aby abychom se vrátili tedy k návrhu, eh, k návrhu rozpočtu komise a abychom sila vyloučili všechny eh, škrty, které prezentovala rada. Eh, pro některá odvětví, která jsou speciálně důležitá, jako například slow food, jako například olivový olej nebo hovězí maso a drůbeží maso, se požaduje, aby byly udrženy současné dotace, dotace z roku 2019. A to proto, aby bylo možné eh, čelit tedy eh, labilitě trhu. Já eh, bych také měla připomenout všem kolegům, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány do čtvrtka 25. července. Děkuji. Děkuji paní kolegyně za tento krátký úvod a nyní má slovo pan kolega jako stínový zpravodaj pan Soldo, paní kolegyně Soldo Aquardos. Paní kolegyně Katajnen, pan kolega Soldo Alfajes má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval paní poslankyni za prezentaci a především bych rád poděkoval panu Castrovi za práci, kterou vykonal na tomto stanovisku o zprávě obecného rozpočtu pro rok 2020. Jak to všichni vědí, nebyla to snadná úloha, protože je třeba si uvědomit, že se zrovna završilo jedno z legislativní období a začalo nové legislativní období. A proto chci poděkovat uh, za jeho práci, kterou realizoval v tak krátkém čase. Jsme tedy rozhodně v dobrých rukou. Eh, protože on byl předsedou eh, tohoto výboru, eh, zná téma, uvědomuje si potíže, které tady existují, ale musíme především čelit tak významným výzvám, které stojí před námi. Proto potřebujeme silný rozpočet, který by byl dostačující pro společnou zemědělskou politiku, kterou chceme, chceme obhajovat. Co by stínový zpravodaj EPP pro toto stanovisko se budou mé příspěvky eh, snažit zlepšit eh, návrh pana de Castra. Ale rád bych přitom zdůraznil, musíme zaručit schůdnost společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Katajnen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu de Castrovi za velmi vyváženou zprávu. Jako stínová zpravodajka za Renew pouze několik bodů. Toto je poslední rok běžného období a jsou to nešťastná krácení, velmi nešťastná. A budeme je muset brát v potaz. Dopad Brexitu bude rovněž eh, muset brán v potaz eh, je to eh, těžké pro Irsko, ale i jiné země budou dotčené. Finsko a pobaltské země, které trpí ruskými sankcemi, jsou zasažené tež. A to je pro nás ve Finsku stále ještě realita. vážně to ovlivňuje eh, náš mlékárenský průmysl. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Katajnen, a nyní má slovo pan kolega Pito. Děkuji, pane předseda. Jenom několik poznámek ke, k, tomu, k té zprávě, kterou připravil pan Paulo Di Castro. My souhlasíme s tou poznámkou o tom, že snížení rozpočtu na rok 2020 je nepřijatelné a zvláště co se týče toho programu FEDER, protože snížení tohoto fondu o 13,7 eh, milionů eur by byla příliš velká. Co se týče eh, rozpočtu, eh, tak ten si vůbec nebere v úvahu pařížskou dohodu o klimatu. Já už jsem to řekl a znova to opakuji. Dneska zemědělství je obětí klimatických změn a samozřejmě že také je, eh, je vino za, eh, za emise, ale proto je třeba tedy přijmout eh, to, co bylo navrženo v Paříži ohledně klimatu a my bychom rádi, aby tento protokol pařížský byl zapracovan a vzat v potaz při tom vypracovávání rozpočtu. 30%, 30 rozpočtu by mělo být věnováno právě problémům spojenými se změnami klimatu a myslíme si, že ten rezervní fond Eh, to je 400 milionů eur, který, které mají být určeny na eh, ty kraje, které jsou nejvíc postiženy suchem. Eh, můžeme se podívat, jak to i říká pan Di Castro, že co se týče Brexitu, tak to se tam vůbec nebere v potaz a ty dopady vlastně tam nejsou vůbec řešeny. Ale jiní to tady zmínili, především moje francouzská kolegyně před chvílí. My bychom si přáli, aby ten program výzkumu, který financuje Evropská unie, byl mm, použit pro to, aby se prohloubily znalosti o agroekologii, která je podle našeho názoru eh, nejlepší možnou inovací která by měla eh, pomoci zemědělství, aby se obrátilo k modelům, které by budou víc rezistentní, jak co se týče pesticidů, tak biodiverzity, tak zdraví. A my bychom tedy byli rádi, aby eh, důležité částky byly, eh, byly určeny do této inovace agroekologie. Čili tyto poznámky. Já vím, že je potřeba předložit pozměňovací návrhy 25. července, aby mohly být zapracovány do tedy eh, těchto návrhů, tak aby ten návrh Pavla Dikastra byl kompletní. Děkuji, pan kolega Andriu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji Di Castrovi za tu zprávu. Já eh, to v hrubých rysech podporuji, ale čtyři jsou prvky, kam, kterých bych chtěl něco poznamenat. Především 50 milionů eur Eh, do hovězího dobytku, to by mělo jít k, eh, na podporu tedy těchto produktorům a to eh, ho se vlastně, to bude vlastně z toho bude těžit hlavně Irsko, ale ostatní země také budou dotčeny tím odchodem, Brexitem, čili tady ta částka by měla být navýšena, aby byly kompenzovány ztráty, které tyto země utrží. Dále já souhlasím se zpravodajem, že je nedostatečná investice do Federu. Myslím si, že by bylo důležité, aby byl posílen tento, tento orgán. A třetí bod, to je otázka Brexitu, o němž si, hovořilo. Myslím si, že se tady ne, nehovoří o tom, jaké budou dopady Brexitu. A bohužel nemáme žádné uklidňující zprávy. To, co se děje ve Spojeném království, nám nedává žádné záruky. Spojené království eh, financuje vlastně společný mm, rozpočet a myslím si, že by bylo, důležitý, by bylo důležité, abychom měli eh, pro ten scénář tvrdého odchodu nějaké, nějaký plán i v tom rozpočtu. A poslední bod, myslím si, že by bylo třeba, abychom dávali pozor na zdravotní ochranu, na sanitární ochranu. My e, jsme viděli, že tato e, že nemoc zvířat nebyla, jistá nemoc nebyla zcela vyloučena. Myslím si, že e, v Itálii se znovu tato nemoc projevila. Myslím si, že to už jsme zažili v minulých letech v parlamentu. Já si Připomínám, že jsme něco takového už zažili, je potřeba opravdu dávat na to pozor a mít prostředky v rozpočtu, abychom mohli čelit eh, případným sanitárním problémům, pokud by k těmto problémům došlo. Děkuji. Děkuji vám, pan kolega Ruysen. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Chci poděkovat panu De Castrovi za jeho stanovisko. Myslím, že je to velmi dobré a solidní. Bod číslo 6 je mimořádně důležitý, kde se hovoří o e, mimořádných zdrojích na vývoj a výzkum. To je velmi důležitá věc. A je to také choulostivé, protože rada v rámci horizontu 2020 krát, zkrátila tuto částku o 10 milionů a bude muset mít silné argumenty, aby eh, zachovala eh, tyto finance v rámci eh, výzkumu a inovací. Takže se vrátíme k návrhu komise a budeme se snažit o vrácení těch 10 milionů. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji eh, za eh, jeho práci. A ráda bych eh, se zmínila k třem bodům. Za prvé opatření, výjimečná opatření, které se týkají hovězího masa v Irsku. To je velice dobrá věc, ale myslím si, že je třeba to doplnit. Eh, ty prostředky je třeba doplnit, aby eh, bylo možné použít i v, jiných, v jiném odvětví a do jiných evropských zemí, eh, které také budou tímto dopadem trpět. Druhý bod se týká krize která zrovna probíhá v odvětví cukru. Já bych ráda připomněla, že tady žádná částka není určena na to, aby tento, toto odvětví podpořila. Já bych tedy chtěla navrhnout, aby se tady aktivovala nějaká mm, opatření v rozpočtu, tak, aby bylo možné e, tady odpovědět na, to, mm, na tento trh, který není hlivní. A tady připomínám tedy uh, některé články smlouvy a dále. Za třetí, bych chtěla uvítat, že tady je celá řada pilotních projektů, které jsou opravdu zcela zásadní pro zamýšlení se o e, budoucnosti společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji, pan kolega Buda. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát zpravodají Myslím si, ale že zde jedna věc chybí. Evropští zemědělci a zejména eh, rumunští eh, z důvodu eh, prasečího moru měli ztráty. Došlo k určité kompenzaci, ale faktem je, že jejich ztráty jsou způsobené vyšší mocí, nikoli jejich vinou. A myslím si, že to by také mělo být zahrnuto do rozpočtu. Zemědělci potřebují podporu od Evropské komise v tomto ohledu. A Brexit eh, se netýká pouze hovězího, eh, i eh, jiné sektory mohou být zasažené a myslím si, že bychom měli, být, tedy měli počítat s kompenzací i v jiných sektorech. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Tolre. Děkuji, pane předsedo. Já bych se jenom ráda vrátila k rozpočtu. Chci poděkovat panu zpravodavi Palu de Castrovi za jeho stanovisko. My máme poměrně velké obavy, co se týče nejistot a zejména rozpočtových nejistot, tak jak to už řekl kolega přede mnou v souvislosti s Brexitem. Bude, máme tady ten britský trh, který je skutečně velký trh pro víno a pro lihoviny pro všechny evropské země. To znamená, Eh, jestliže tedy eh, tady máme určité opatření intervenční pro jeden sektor, no tak bychom také to, měli s tím počítat no také pro jiné sektory, eh, abychom mohli pomoci příslušným podnikům. Dnes je velké horko, v Bruselu bude i zítra velké horko, je třeba tedy také předvídat nebo počítat s mechanismy pro kompenzaci související s klimatickými riziky. Eh, dnes tady máme snad celá, celou Evropu, která má obavy v této souvislosti, jakým způsobem to zahrneme do rozpočtu. Děkuji, paní kolegyně Vínr. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám jenom dvě připomínky pod bodem 6 inovace. Doufám, že tím jsou, eh, ne, nema, se nemaj, tím nejsou na mysli tedy geneticky měněné organismy. A e, bod pět ten se mi líbí. Ono to všechno začíná s dětmi, trvalá udržitelnost, ale já bych to chtěla rozšířit jenom na to, aby kantýny, školy a menzy se zlepšily, aby se děti učily vařit už od mateřské školky. Eh, já jsem založila nadaci, eh, která má už mnoho zkušeností se vzděláváním pedagogů a se vzděláváním dětí a to je bod, o který by se to mělo rozšířit. Čili nejenom krmit, ale také vytvořit vlastní autonomii, vědomí a aby si děti osvojily ztratili tuto schopnost. Kolega Flemingen. Celá řada poslanců se tady zmínila o kompenzačním balíčku, který bude stát komisi 50 milionů eur. Já bych navrhla, a všichni, kdo o to mají zájem, Mm, eh, by si mohli přečíst detaily v současném balíčku, eh, eh, na koho je to zacíleno. A ti, kteří mají zájem na trvalé udržitelnosti, no tak vás raní mrtvice, až si to přečtete, <laughs> protože jaký cíl to má v Irsku. No, je to sektor dobytka, hovoří se specificky o malých farmách a referují, odkazují se na trvale udržitelný hovězí sektor, ale zavírají oči před celým lékárenským sektorem. Takže kdybyste skutečně chtěli vidět dobře utracené peníze, čili dobře vydané peníze evropských daňových poplatníků, podívejte se na tento dokument, protože to, co dostalo Irsko, dostalo proto, že trvale nej, nejtrvaleji udržitelní italští farmáři odcházejí. Čili platí se peníze Evro, Evro, irským farmářům, aby přestali s trvale udržitelnou výrobou hovězího masa. Děkuji mnohokrát, kolega de Děkuji, A děkuji, pane předsedo. Já myslím, že vzhledem k těm výměně názorů s komisařem a vzhledem k různým tady projevům, které tady zazněly, zemědělci a zemědělkyně evropští se udělali všechno, co se po nich žádalo a myslím, že dnes e, se vším tím hovorem kolem Mercosuru a se vším těma starostma ohledně sucha a produkce Eh, masa hovězího a cukru, eh, tak myslím, že v tomto výboru musíme najít všechny eh, argumenty pro to, abychom dosáhli, abychom se vyhnuli snížení rozpočtu pro zemědělství. To není přijatelné. A i když my se tomu nevyhneme, ale bude potřeba, abychom se byli za to, abychom před komisí obhájili toto stanovisko. Oni chtějí potvrdit teď si smlouvy s Mercosurem a je třeba jim říct ano v dané chvíli, ale nemůžeme eh, ne, nemůžeme takhle bránit eh, zemědělství a zároveň riskovat, že budeme eh, vyjednávat. To by bylo velice špatné znamení pro zemědělce a to by nám vůbec nepomohlo. Eh, abychom motivovali eh, lidi a abychom taky abychom uměli čelit klimatickým změnám, které před námi stojí. Děkuji a paní kolegyně Pičerno. Ano, pokud ale už všichni hovořili, všichni hovořili dobře, takže já odpovím ještě. Děkuji všem za připomínky jménem kolegy de Castra za to, co jste tady tak zajímavě řekli. V této diskuze to vyplynulo a jsem si zcela jistá, že budeme mít ještě možnost, jak eh, vylepšit ten text tam, kde to pokládáte za nutné. Čili ještě jednou děkuji všem kolegům a připomínám, jak jsem to již řekla, že pozměňovací návrhy eh, se můžete podávat až do toho 25. července. Děkuji. Děkuji vám za toto stanovisko a děkuji všem řečníkům. Schválení tohoto stanoviska by mělo být 4. září ve výboru pro zemědělství a pak schválení v příslušném výboru, tedy výboru pro rozpočet v týdnu od 30. září do 4. října. A tím pádem můžeme přejít k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání. Ale, anebo chtěla by komise ještě eh, se ujmout slova? Dovolíte-li mi, tak ano, protože zaznělo několik otázek, tak je rád odpovím, ale pokud si nepřejete, tak nemusím. Ale ano, děkuji vám. Budu velmi stručný, ale bylo zde několik prvků, eh, na které se poslanci tázali a snad bychom je měli vyjasnit, než bude předložen, předloženo definitivní stanovisko k rozpočtu. Za prvé, několik poslanců se zmínilo o eh, krácení eh, v rámci rozvoje venkova, ale tam ke žádnému krácení nedojde je tam eh, lehké eh, snížení o, myslím, 13 milionů eur, ale to je čistě technická pomoc. A navíc nejsou to prostředky použité na projekty nebo pomoc zemědělcům, je to pouze, jsou to pouze správní náklady eh, členským zemím. Takže nedochází k žádnému snižování v rámci rozvoje venkova v tomto rozpočtu. K Brexitu. A tady opět několik eh, poznámek na objasnění. Rozpočet vychází z rozpočtu eh, na rok 2018 eh, a to s ohledem na debatu o vystoupení. V době, kdy tento návrh byl předložen, jsme se opírali o fakta, která tenkrát byla k dispozici. Víte, že v únoru pak komise vydala sdělení a stvrdila to pak v dalším sdělení eh, v červnu o připravenosti na Brexit a komise tam jednoznačně konstatovala, že jestliže v některých odvětvích, zejména v zemědělství, dojde k narušení trhu, tak komise předloží návrh finanční pomoci a to je stále ještě aktuální a na stole a mm, bude-li eh, to realitou k 31. říjnu, tak odpovídající návrh předložíme. Dále k eh, balíčku pro Irsko. My eh, velmi bedlivě sledujeme, co se děje na všech zemědělských trzích, nejenom v Irsku. A na základě informací, které máme, jsme tento návrh předložili pro specifický problém v Irsku. A opět, pokud by se na trzích něco dělo, tak budeme připraveni, jsme připraveni konat. K konkrétní otázce italské ptačí chřipky ten návrh, který jste zmínil, není aktuální, protože minulý týden byla navržena speciální podpora eh, na řešení eh, této ptačí chřipky. Ta bude ještě, ten návrh bude ještě předložen v rámci konzultačního eh, řízení a bude pak součástí rozpočtu. Pokud jde o africký mor, prasečí mor eh, v Rumunsku. Opět, pokud dojde ke specifické žádosti členského státu pomoci řešit konkrétní problém, tak jsme připraveni konat, tak jak tomu bylo v minulosti, ale zatím z Rumunska takovýto požadavek nedorazil ale bude, to, bude se s tím počítat v rozpočtu 2020. A nakonec několik slov k pilotním projektům. První kolo hodnocení pilotních projektů proběhlo a nyní e, posuzujeme v druhém kole všechny návrhy. A to opět bude součástí diskusí e, v pozdějších měsících letošního roku v rámci přípravy rozpočtu 2020. A nakonec e, k ovoci a zelenině to zaznělo Eh, z úst zpravodaje, který eh, litoval eh, snížení, ale opět nedochází k žádnému snížení. Vycházíme z notifikací členských států. To znamená, všechny notifikace členského stát, členských států budou zohledněny v rozpočtu a se žádným krácením nepočítáme. A nakonec, Madame Tolere, vy jste hovořila o klimatických rizicích a klimatických změnách. To je jednoznačně předmětem vyjednávání ehm, v rámci ehm, příštího víceletého finančního rámce do roku 2027. Děkuji. Děkuji mnohokrát komisi i vám za vysvětlení. To je jistě všechno užitečné pro sestavení zprávy. A nyní navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu našeho pořadu, a to je schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AKRY. To jste všichni dostali zasláno. Nemáte-li k tomu žádné připomínky, budeme no, to považovat za schválené. Nevidím tady žádné námitky ani připomínky, takže se dostáváme k bodu číslo 9, to je různé. Já nic do různého nemám. Ani žádný jiný kolega nechce se znovu chopit slova, v tom případě se dostáváme k bodu 10 a to je oznámení příští schůze, která se bude konat 4. září od 9 do 12.30, od 14.30 do 18.30 v Bruselu a 5. září 2019 od 9 do 12.30 v Bruselu. Děkuji vám srdečně. Přeji vám všem překrásný večer, překrásné letní prázdniny a vraťte se v plném zdraví v prvním zářijovém týdnu. Tím ukončuji naše zasedání.